Dobrý den, dámy a pánové. Myslím si, že ti nejdůležitější členové našeho týmu, kteří se budou zabývat vzájemným uznáváním profesionálních kvalifikací, jsou zde, takže můžeme zahájit. Ehm, chtěla... Co se týče ehm, oznámení předsedy, tak ta většinou věcí se vám již oznámil včera. Ehm, také jsem také v 10 hodin, kdy zahájíme hlasování, e, vám ještě dám další některá sdělení předsedy, která považuji za důležitá. E, pojďme tedy teď hned dál. Myslím si, že nás čeká velice důležitá výměna názoru e, s naší zpravodajkou paní McCarkinovou, která přichází se svou iniciativní zprávou o e, týkající se směrnice o vzájemném uznávání. E, velice ji e, mezi námi vítám a chtěl bych jí poděkovat také za vypracování pracovního dokumentu, který si myslím, že je velice cený a který je jakýmsi východiskem pro naší práci také během letních prázdnin. Dále vítám mezi námi také všechny stínovém eh, eh, zpravodaje. Myslím, že pan Kreutzmann zastupuje eh, původní stínovou zpravodajku, pan Tenefilidis, pan Saviny tady není. Dále bych chtěl přivítat pana Jirgena Tuchra, který je tady trošku se nám schovává, ale je to člověk, který má na starosti toto velice důležité dosie. Vím, že Eh, se členy našeho výboru spolupracuje. Kromě toho bych chtěl poděkovat všem těm, kteří eh, se zúčastnili práce naší eh, skupiny, která se zabývá těmito otázkami, přemítá o nich a zúčastní se tak této velice důležité reformy. Myslím si, že celá řada lidí velice dobře spolupracovala se s paní spravodajkou, čili máme tady řadu lidí, kteří se velice angažují v této otázce a proto dovolte, abych zahájil tuto první výměnu názoru. Paní McClarkin teď dostane slovo, aby nám prezentovala tento dokument. Děkuji, děkuji, pane předsedo, a děkuji vám všem za to, že jste přišli takto brzo. Scházíme se poměrně eh, časně, takže se pokusím ehm, Eh, se držet svého eh, dokumentu. Já jsem připravila tento dokument týkající se této směrnice. Pochopitelně eh, se zde promítají výsledky naší skupiny a také výsledky diskusí kolem zelené knihy. Kromě toho minulý týden komise vypracovala zprávu hodnotící a, ta odraž, a poté následovaly konzultace e, na začátku tohoto týdne a opět výsledky těchto konzultací se promítnou do tohoto dokumentu, zatím se v tomto e, pracovním dokumentu zatím nejsou, protože jsme byli pod velkým e, tlakem. Je to tedy ta původní zpráva a tu zprávu hodnotící budeme zvažovat až později, až budeme připravovat tu závěrečnou zprávu. Během toho procesu sbírání údajů jsme Eh, o těchto věcech hovořili eh, s experty z komise, hovořili jsme o profesionální kartě, hovořili jsme také o eh, systému IMI. A členské státy, podobně jako i komise, Eh, nás přizvali k tomu, abychom se zúčastnili diskusí, které organizovali, což nám eh, pomohlo pochopit racionály některých těchto myšlenek. Myslím si, že je naprosto zásadní, abychom eh, vzali v úvahu názory a stanoviska všech zainteresovaných za stran a to nám umožní spolupracovat co nejefektivnějším způsobem. Cílem tohoto pracovního dokumentu je vytvořit určitý přehled současné situace a zdůraznit všechny ty priority, ve kterých je potřeba provést modernizaci. Eh, já se velice těším na eh, názory eh, jak stínových zpravodajů, tak všech dalších poslanců. Kromě toho v dokumentu jsem sformuloval několik otázek, na, na něž potřebujeme mít odpovědi a já se velice těším na diskusi k tomuto pracovnímu diskusu. Co se týče služeb nebo poskytování zaměstnání v jiném členském státu, jsou situace, které je potřeba zvážit pro zajištění jednotného trhu. Je potřeba také posílit mobilitu lidí mezi členskými státy, což vyžaduje pochopitelně zcela přesně definovanou eh, otázku uznávání eh, profesních kvalifikacích. To by mělo zajistit také daleko více flexibilní trh práce. Je potřeba zajistit, aby postupy byly srovnatelné a je také potřeba povzbudit jakékoliv činnosti, které povedou ke zlepšení kvalit služeb a umožní poskytování těchto služeb přeshraničně. Současná směrnice eh, je velice efektivní ve snaze dosáhnout těchto cílů. Měli jsme 371 odpovědí ze všech 27 členských států, také z veřejných úřadů a z nejrůznějších dalších orgánů působících v těchto státech. Jde o fungování Eh, systému pro toto uznávání. Tento, systém je pragmatický a efektivní. Kromě toho eh, také bychom měli uvítat eh, snahy urychlit celý tento proces. Nicméně profesionále se stále na nás obrací se žádostí, aby některé věci byly změněny, o, kterých, o těchto změnách budu hovořit podrobněji později. Více než tisíc organizací a různých profesních skupin ehm, velice pečlivě se věnovali těmto otázkám. Um, a Solvit a podobné systémy eh, vlastně zjistili, že existuje stále ještě poměrně vysoká míra nespokojenosti. Stále ještě 30 případů, eh, které byly řešeny v minulém roce, právě souvisely s tímto nedostatečným uznáváním profesí. Představuje to také obrovský administrativní eh, zátěž a velice často profesionálové vůbec nevědí, jaké dokumenty chybí. Často ty kompetentní úřady nejsou schopny jim podat příslušné vysvětlení a tak dále, což vede k, tomu, k té nespokojenosti současné situace a to vede také k nedostatku důvěry v daný systém. Členské státy a úřady v těchto státech si stěžují na to, že eh, existuje nedostatečná transparentnost a nedostatečné informace. Eh, proto si myslím, že je potřeba stimulovat důvěru eh, všech zúčastněných stran a proto musíme zvažovat o tom, jestli ten, eh, ty jednotné kontaktní místa by mohly vyřešit tyto problémy. Tyto kontaktní místa by měly být přístupná všem členům veřejnosti a měly by zvýšit možnost dialogu mezi jednotlivci a příslušnými úřady. Komise dále hovoří o potřebě zajistit online přístup k těmto věcem. Eh, eh, na základě tohoto, eh, této databáze by každý si mohl zjistit, na koho se má obrátit, kdo je ten příslušný úřad. A to všechno také mohlo urychlit celý tento proces a také zvýšit transparentnost systému. Některá ustanovení z té směrnice z roku 2005 musí být modernizovány Eh, toho můžeme dosáhnout na základě spolupráce se všemi relevantními kompetentními úřady. Komise v té zelené knize hovoří o tom, že ty, ta akta s přenesenou působností eh, mohou být eh, odpovědi na tyto otázky. Parlament by si měl být vědom tohoto vývoje a myslím si, že by tomu měl věnovat příslušnou pozornost. Eh, kromě toho jsme věnovali některým konkrétním věcem, eh, například té otázce profesní karty. To je otázka, která se objevuje opakovaně v té zelené knize. V současné době probíhá celá řada pilotních projektů. Například Evropská inženýrská asociace v současné době hovoří o možnosti různých těchto dokumentů. Tato profesní karta by opět mohla zvýšit eh, transparentnost, mohla by zrychlit celý tento proces a mohla by také usnadnit mobilitu eh, pracovníků. Eh, během letošního roku by se mělo sejít ještě fórum o jednotném trhu, tam by se o těchto věcech mělo hovořit, ale i v této oblasti existuje celá řada nezodpovědných otázek. To se týká například zodpovědnosti, nákladů spojených s touto kartou. Potřebujeme mít dostatečné důkazy o tom, jaká je přidaná hodnota takovéto profesní karty. Zdá se nám eh, zřejmé, že jakákoliv takováto profesní karta musí být dobrovolná, a to jak pro úřady, tak pro jednotlivce. Eh, kromě toho by tyto karty měly přímo být určeny jednotlivým konkrétním profesím. Myslím si, že je naprosto zásadní, abychom i v této souvislosti se zamysleli nad řadou otázek, například jaká je přidaná hodnota, kolik by to všechno stálo, jaké informace by měly být eh, obsaženy na této kartě a e, jaké jsou v podstatě výhody takovéto karty ve srovnání s takzvanou e-kartou. Jakým způsobem můžeme e, kromě toho mít zajištěný e, systém IT, který by zajišťoval validaci těchto karet. To jsou všechno věci, které jsou velice zásadní a není vůbec snadné určit přidanou hodnotu takovéto systému. Proto potřebujeme mít k tomu maximální množství důkazů. To souvisí kromě toho také s tím informačním systémem IMI, eh, což je systém, který nám umožňuje eh, vyměňovat si informace. Myslím si, že tento systém IIM by se měl dále rozšířit, tak abychom zlepšili spolupráci a možnost výměny informací mezi kompetentními úřady. Kromě toho je potřeba identifikovat i případy eh, nesprávného chování a to se týká hlavně pracovníků v oblasti zdravotnictví. E, tady je potřeba, abychom měli proaktivní <clears throat> varovný systém, který by okamžitě upozorňoval na jakákoliv rizika. Takovýto varovný systém by zvýšil také důvěru v takovýto systém. Otázka částečného přístupu je e, opět další věcí, která může zlepšit e, flexibilitu pracovníků v současné době žádné úřady ani žádné vlády vlastně nechtějí, aby eh, tato koncepce se ale dostala do, té, do toho revidovaného textu. Souvisí to s možnostmi kontroly takovéto koncepce, to je věc, kterou budeme muset také vzít v úvahu. Dále eh, tam otázka přechodného zaměstnání tady eh, Eh, se opět jedná o systém, který umožňuje zlepšit eh, informovanost eh, spotřebitelů. Pochopitelně existují velice složité systémy, nicméně konzultace ukázaly, že všechny zainteresované strany upozorní na to, že by toto všechno mohlo ohrozit bezpečnost občanů a tato směrnice v podstatě neupravuje to, jakým způsobem by e, tato věc související s přechodným zaměstnáním byla upravena. Na závěr bych se chtěla zmínit ještě o otázce jazykové. Toto je velice kontroverzní otázka. V současné době probíhá vášnivá diskuse o tom, jak by tato směrnice mohla zajistit, že každý profesionál má skutečně dostatečné jazykové znalosti pro to, aby mohl pracovat v daném členském státě. To souvisí hlavně tedy se zdravotnictvím konzultace došly k závěru, že tady není dostatečně jasně eh, tato věc upravena ani možno, není upravena ani možnost, jak kontrolovat jazykové dovednosti. Myslím si, že požadavek, aby tito lidé měli příslušné jazykové znalosti, je naprosto zásadní, protože souvisí se zajištěním bezpečnosti ehm, občanů. Proto je potřeba tyto nové prvky zavést také do této směrnice a určit, kdo bude za tyto věci kompetentní. To testování by mělo být proporcionální a nemůže to být považováno za překážku, která eh, eh, kterou bude těžké pro některé lidi překonat, aniž by to bylo právně naprosto čistě upraveno. Myslím si, že jsem se snad zmínila o těch nejdůležitějších věcech, o kterých se zmiňuje komise. Eh, dnes dopoledne se ještě sejdu se stínovými zpravodaji, abychom probrali některé detaily a kdokoliv z poslanců má zájem eh, o těchto věcech se rozvíjet více, budu velice ráda, když se na mě obrátíte. Co se týče harmonogramu, 27. července eh, by toto mělo být předloženo. Tato zpráva, budeme o tom hovořit po letních prázdninách, to zatím ještě není přesně potvrzeno. Kromě toho budeme mít také videokonferenci 19. září se zástupci národních parlamentů a 17. Eh, října potom se to vrátí k nám do výboru. Na závěr bych chtěla tedy říct, že eh, znovu zvážení a revize této směrnice je naprosto zásadní. Je potřeba ale nejprve si vyslechnout eh, obavy a e, problémy všech profesionálů a všech zainteresovaných stran, tak aby skutečně tím výsledkem bylo něco, co bude nám všem nápomocné. To všechno souvisí se, s bezpečím e, pacientů, souvisí to také s kvalitou služeb, které poskytujeme. Doufám, že tyto informace pro vás byly užitečné a teď se těším na stanoviska dalších členů výboru. Děkujeme vám opravdu mnohokrát za tento velice komplexní komentář a za identifikaci celé řady témat, která musíme zvažovat. A děkujeme také za pracovní verzi dokumentu. Mohu potvrdit,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 Eh, chtěla říci samozřejmě, jako je obvykle, že děkuji eh, paní McLaren za vynikající práci, za její pracovní dokument, který je velice zajímavý, velice správně formulovaný a klade ty správné otázky. Uznávání profesní kvalifikací, to je samozřejmě velice důležité pro evropský projekt a je to také velice důležité pro dobré fungování vnitřního trhu. Eh, profesor Mario Monti ve své zprávě samozřejmě obzvláště zdůraznil, že je důležité například eh, uznávat automaticky kvalifikace, také se také vyjádřil přání, aby se zlepšila transparentnost a uznávání diplomů a také volal po vytvoření evropského systému kvalifikace eh, a klasifikace kvalifikací. Eh, pan Lamassoure zase ve své zprávě, která u něj objednala, kterou u něj objednala Francouzská republika, hovořil o tom pojmu Evropa občanů a hovořil, že z tohoto hlediska je velice politování že je obtížné dosáhnout uznání eh, kvalifikace. A říká tam, že Evropa občanů ve očích občanů eh, nenabírá tu pozitivní realitu, kterou bychom si přáli, aby měla. My tedy dnes eh, projednáváme doporučení, která můžeme formulovat s tím, že samozřejmě eh, uznávání kvalifikací je jednou z 12 hybných pák pro oživení vnitřního trhu, tak jak to formulovala také Evropská komise. Na základě zelené knihy Máme tady tento výchozí bod a víme, jaké e, jsou záměry komise. Na tuto věc se můžeme dívat z několika hledisek. Samozřejmě z hlediska profesionálního, protože ti lidé, kteří působí v daném oboru, kteří jsou tedy profesionálové, e, jsou na tom nejvíce zainteresováni. To oni by mají využívat možností volného usídlení a volného pohybu. Dále je to samozřejmě hledisko příslušných orgánů, které rozhodují, které eh, rozhodují o udělení určitého titulu či o jeho uznání. A pak je tady samozřejmě otázka hlediska občanů, jakožto uživatelů, spotřebitelů, eh, uživatelů služeb a podobně. Čím bychom se měli řídit v práci, kterou vykonáváme? z hlediska zkoumání přeskumu, který navrhuje také komise. Především jde o to najít ty možnosti, ty postupy, ty způsoby, jak zvýšit profesní mobilitu, jak překonat překážky a překonat dysfunkce. Jinými slovy, zjednodušení, Eh, při uznávání profesní kvalifikace, ale současně také větší bezpečnost pro spotřebitele a zejména konkrétně pro pacienty, protože eh, obory ve zdravotnictví jsou tady především míněny. To všechno by mělo být hlavními kritérii, které budou inspirovat naši práci a dotýkají se všech zúčastněných stran. Pokud je o samotné pracovníky, tady samozřejmě zjednodušení je na nejvýš žádoucí eh, moci se usídlit v jiném státě, než je stát původu. E, to um, je často velice složitý, složitý a dlouhý e, proces a často také i nákladný proces. Jsou tam dlouhá, dlouhé prodlevy, spoždění, e, která jsou celkem nevysvětlitelná a nepochopitelná. Bylo by dobré vytvořit systém, který byl proporcionální, ale respektoval by samozřejmě ty potřebné uh, Eh, záruky, našel by tu vhodnou rovnováhu mezi na jedné straně volným pohybem a volným usídlením a na druhé straně zárukami a um, možností eh, usídlit se jinde. Dále je tady další otázka, která se eh, klade u regulovaných eh, profesí zhruba 4600 eh, regulovaných profesí v 800 kategoriích, to je opravdu trochu moc. Měli bychom trošku eh, směřovat k určité konvergenci regulovaných profesí, které budou respektovat potřeby a nutnosti, které vedou k potřebě regulace, ale současně umožní určité zjednodušení, aby se tyto profese mohly vykonávat také v rámci mobility. Dále větší Lepší profesní mobilita, ano, včetně požadavku na určité, určitou úroveň kvalifikace určitých eh, profesí, určité, určité minimální eh, požadavky samozřejmě tady eh, respektovány být musí. Ovšem někdy to, co se požaduje, je už definováno s určitým, řekněme, spožděním nebo s určitým odstupem už třeba několik desítek let Eh, před několika desítkami let to bylo formulováno a je to dnes už poněkud eh, zastaralé. Bylo by dobré to aktualizovat. Jaké požadavky na kvalifikaci se stanoví v určitých profesích? A pak je tady ještě další otázka, o které se jenom stručně zmíním, a to je profesní eh, vzdělávání v celoživotní perspektivě. To je u některých profesí zcela nezbytné. A já kladu otázku, jak lépe eh, zohlednit právě tuto otázku potřeby celoživotního vzdělávání. A nyní se podívám na některé eh, nástroje, některé prostředky, o kterých již hovořila naše zpravodajka. Je tady jednak informační systém vnitřního trhu, tady myslím, že se názory zbíhají, eh, aby to fungovalo uspokojivým způsobem Eh, aby se dostatečně rychle zpracovaly případy, které jsou eh, postoupeny. Je třeba to dále rozvinout, poskytnout více operativních prostředků a také samozřejmě lidských i finančních zdrojů. Je třeba to rozvíjet, někde je také třeba působit proaktivněji v informacích a předáváních informací, které probíhají mezi členskými státy. My si myslíme, že je relevantní, aby tady existoval takový informační systém vnitřního trhu, včetně eh, systému varování. Tady plně podporuji, co řekla naše zpravodajka je vhodné přemýšlet o zavedení mechanismu varování. Mělo by to být úplně um, obsáno ze směrnice služeb, to už je jiná otázka, ale aby existoval určitý eh, systém varování, to je zcela zásadně důležité a říkají to také všechny organizace, s kterými jsme se setkali v rámci přípravy eh, této diskuse. Je důležité hájit um, um, zájmy spotřebitelů, bezpečnost spotřebitelů, zdraví spotřebitelů. A teď se dostávám k profesionální kartě či průkazu. Já zcela sdílím všechny ty otázky, které se v této oblasti prezentují. Celá řada otázek se objevuje z hlediska spolehlivosti i nákladů a na skutečnou přidanou hodnotu eh, takového profesního průkazu. Eh, samozřejmě bude zajímavé vyslechnout eh, další názory a znát výsledky pilotních projektů. Já bych ráda řekla, že v celé řadě profesí už se projevuje určitý voluntarismus v této oblasti. A já jsem se setkala s těmi, kdo jsou připraveni se do takové otázky evropské profesní karty pustit. Byl by to vlastně takový evropský profesní pas. Je tady celá řada profesí, kde by to bylo velice vhodné a vlastně se to, by se to vyřešilo, eh, kdyby existovala taková profesní karta, profesní průkaz. A eh, u řady profesí by to právě umožnilo usnadnění mobility. Byl by to velice zajímavý nástroj. Já samozřejmě uznávám, že by se musel opírat o velice spolehlivou databázi, eh, které členské státy musí permanentně aktualizovat, permanentně zásobovat informacemi. Je tady samozřejmě otázka, zda by to byla magnetická karta nebo zda by to byl jenom takový, eh, taková kartička mm, eh, kartonová, popírová, No, to už jsou všechno jin, takové jiné otázky, kde by bylo možné zvažovat různé výhody. Eh, bylo by vhodné, aby Evropa občanů, kterou se snažíme v různých oblastech vytvářet a posilovat, Tady by to bylo opravdu takový viditelný příklad fungující Evropy občanů. Bylo by dobré občanům nabídnout konkrétní projevy té eh, svobody pohybu, volného pohybu, což je tak důležitou součástí evropského projektu. Tak já si zcela uvědomuji, že je zapotřebí mít určité záruky a možná ještě trošku dále eh, soustředit know-how v této oblasti ale to jsou všechno otázky, které bychom si měli klást. Samozřejmě nechtěla bych ovšem, aby eh, ty otázky, které je na místě si klást, se staly překážkami eh, pro eh, náš projekt, že ve snaze vytvořit dokonalý projekt bychom zabránili tomu, aby projekt vůbec vzniknul. Myslím, že je nás tady hodně, kdo věříme v oprávněnost tohoto projektu. Děkuji ještě jednou paní zpravodajce za její práci. Její návrh Eh, textu klade ty správné otázky a já jsem velmi ráda, že pokračuje diskuse. Těším se na další názory stínových zpravodajů. Děkuji, pane předsedo. Uh, thank you very much indeed, Mrs. de Griep. Uh, Mrs. Vanyu. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych především chtěla také poděkovat eh, paní zpravodajce za odvedenou práci. Klade správné otázky a Samozřejmě i my máme k této záležitosti otázky. Myslím, že prakticky všechny frakce mají některé velmi důležité konvergenční body, ve kterých se shodnou. Naše francouzská kolegyně tady hovořila o e, snaze vytvořit dokonalý systém. Samozřejmě víme, že dokonalost není z tohoto světa, dokonalost neexistuje ale je to zcela důležitý eh, bod z hlediska budoucnosti Evropy. Je to tedy složité, máme řadu otázek a dnes je všechny nevyřešíme. A nevyřešíme je ani do konce srpna, ani po té, co probijeme pozměňovací návrhy. Stojíme ale tváří v tvář klíčovému spisu 4600 regulovaných profesí, to je opravdu obrovský počet. 20 eh, mobility 20 žádostí o mobilitu, to představuje obrovský Eh, objem. Máme tady důležitou cestu před sebou pro uznávání profesních eh, kvalifikací a musí to být alespoň určitý minimální eh, soubor, který se bude dále vyvíjet. Mobilita je důležitá pro konkurenceschopnost našich podniků a sama jste to zdůraznila, je to 12. pilíř vnitřního trhu. Důležité je to také pro občany. Co Eh, už říkáme řadu let občanům, chceme více Evropy a lepší Evropu. V, ve veřejném mínění, když neuděláme více a lepší Evropu, eh, tak to pro evropské občany bude znamenat eh, těžkopádný projekt. Jsou to velmi důležité otázky investic do budoucna. Když se nám nepodaří u této záležitosti vytvořit něco, co skutečně se ubírá vpřed, co eh, se bude týkat celé naší budoucnosti na 20-30 let, celé jedné eh, generace. Když toto se nám nepodaří, tak se opravdu eh, postaráme o neúspěšnost projektu Evropy. A tady máme velkou politickou odpovědnost. V této oblasti bych chtěla velmi poděkovat komisi protože mm, já jsem se pustila do této otázky eh, po eh, otázce zdravotní péče v přeshraniční dimenzi. A já jsem říkala paní Kyprianu, ano, potřebujeme mít ambiciozní projekty, eh, projekty, které hovoří o mobilitě, mobilitě pacientů, mobilitě pracovníků. Nakonec se to nepodařilo, protože jsme neměli dostatečnou ambicioznost, ale tady v tomto případě děkuji komisi, E, a jejímu zástupci, kterého za chvíli vyslechneme, protože tady jak parlament, tak komise, a doufám, že i rada se k nám přidá, tady se pouštíme na velmi ambiciozní cestu, která je ale reálná, realistická a která může být účinná. Jednak by měla přinést zjednodušení, na tom se všichni shodneme, větší efektivnost, na tom se také všichni shodneme, větší transparentnost, ta je zapotřebí. Proč? Abychom zajistili větší profesní bezpečnost, uživatelům, spotřebitelům, pacientům a také větší eh, bezpečnost na celé evropské úrovni. Čili to je velké téma, ale je zvládnutelné. Já jsem si stanovila některé klíčové eh, body, kde musíme diskutovat. A ještě jednou děkuji paní Clarkin eh, za jejího otevřeného ducha a otevřenost k diskusi. Několik bodů bych chtěla uvést v rámci harmonizace minimálních požadavků na vzdělání. Zdá se mi naprosto nezbytné, aby členské státy se zavázaly, že budou spolupracovat trvalým a hlubokým způsobem, aby společně definovali minimální požadavky na to původní vzdělání, odbornou přípravu, ale také v oblasti eh, celoživotního vzdělávání. Celoživotní eh, vzdělávání samozřejmě Eh, máme-li v něm pokračovat v zahraničí, vyžaduje také alespoň minimální jazykové znalosti. A k této úvaze bych chtěla ještě přidat i profesní zkušenosti, protože existuje přece již mobilita, i když ta mobilita neprobíhá ještě na základě důkladného celoživotního vzdělávání. Jsou tady přece jen již určité zkušenosti, které musíme také zohlednit v našem v naší diskusi. Asi o tom budeme diskutovat ještě v budoucnu, ale bylo by dobré eh, posoudit boloňský eh, proces a eh, v diskusi, v otázkách i v odpovědích vidíme, že to není ještě úplně zcela jasné, ale ta otázka 28. evropského režimu, který by se mohl přidat ještě k těm národním režimům, to si myslím, že opravdu je složité. Tady si musíme diskusi ještě prohloubit a zvážit, jakým směrem se budeme ubírat. Je to komplikované a všichni tady nejsou zajedno. Když se hovoří o harmonizaci eh, odborné přípravy. Musíme také hovořit o částečném přístupu, myslím, že se o tom hovořilo, a také o kompenzačních režimech. Částečný přístup a také dočasné dávky. Můžeme samozřejmě hovořit o eh, zlepšeném společném eh, systému pro celou Evropu. Ale tady si musíme dát pozor. V tom je ta složitost. Když říkáme částečný přístup, tak okamžitě to znamená také roztříštěnost trhu. Dávejme si pozor, protože to jde přesně opačným směrem, než eh, co si přejeme. To také řekla kolegyně, když citovala profesora Montyho. Etické kodexy, ano, to je dobře, to je správné, ale není to dostatečné. Musíme ještě trošku za tento rámec eh, adresně systém sledovat. A dále jednotný systém, ano, ten musíme ještě dále eh, zdokonalit Mm, systém varování, ano, ano, to si myslím, že je také bez zesporu důležité a měli bychom to ještě trošku dále proskoumat. Já už to proberu jen velice stručně, protože čas letí a nemáme čas všechno probrat. Společná platforma, společné platformy, stále v těch úvahách o harmonizaci Vytváření společných platform podle článku 5 ze směrnice z roku 2005 vyžaduje podle mého názoru také hluboký souhlas mezi, českým, mezi členskými státy v oblasti profesní kvalifikace. Některá, některé příklady tady už existují, ale musíme jít ještě trošku hlouběji. Vytváření společných platform, to je důležité a zatím to ještě dobře na evropské úrovni nefunguje. Podle mého názoru důležité téma, důležitý nástroj dobré profesní mobility. Chceme-li zajistit, jak už jsem říkala na začátku, transparentnost, účinnost, bezpečnost, e, to si myslím, že je právě ta, e, ta karta či ten průkaz evropské mobility. Samozřejmě bude to v první fázi na základě dobrovolnosti, možná dokonce i v druhé fázi to zůstane dobrovolné ale připadá mi, že je to velice důležitý nástroj s velkou přidanou hodnotou, protože již existují pilotní zkušenosti, které v některých, myslím, veterinárních profesích fungují. Zdravotní profese jsou velmi pokročilé, také technici, inženýři, ti mají také již velký náskok, jak mi bylo řečeno. Ano, skutečně je třeba na tom pracovat. A příslušné orgány na národní úrovni Eh, musí spolupracovat. Pracovníci jednotlivých profesí eh, musí také hovořit o termínech eh, pro zavedení průkazu a o dalších aspektech také aktualizace a samozřejmě i důvěrnost údajů na průkaze či kartě. Eh, paní zpravodajka kladla otázku, jaký by byl nejlep, jaká by byla nejlepší forma. Mělo by to být elektronický nosič, magnetická karta, jenom papírová kartička. To všechno eh, samozřejmě je eh, otázka k diskusi, ale asi by to měl být zabezpečený systém, to jest nejspíše elektronický. A tady už se zase objevuje i otázka nákladů. Ale já velice věřím v takovýto nástroj. Když budeme hovořit o nějakém občanovi lambda, eh, ne o konkrétní profesi, ale o prostě o konkrétním občanovi, který ví, že jeho profesní budoucnost eh, se prakticky opírá o mobilitu, bez které by se důkladně neuplatnil tak ten nám odpoví, kdyby toto se podařilo, bylo by to úžasné. Myslíme na ty mladé, eh, kterým je 18, 20, 30 let a kteří ještě mají před sebou největší část svého profesního života a pravděpodobně většinu z něj stráví v zahraničí. Je to prostě stejně důležité jako školství. Moje země má určité spoždění. Školství to přece není výdaj, to je naopak investice, to je sociální investice, která je velice důležitá. A já myslím, že i tento nástroj je také investicí. Nejdříve to bude představovat určité náklady, protože to bude třeba teprve zavést. Postupně po jednotlivých profesích, nejdříve eh, na dobrovolné bázi a po určitých eh, zkušenostech, po určitých letech. Eh, to můžeme dále rozvíjet. Tady se pouštíme na určitou cestu, cestu, která je Eh, složitá, eh, bude mít svá úskalí, je to jako růže, nemá jen květ, má také trny, ale přinese nám velmi důležité eh, výsledky a samozřejmě pravidelně musíme posuzovat náklady a výnosy. Musíme tady mít ale evropskou vizi trhu, občanů a samozřejmě pracovníků pouze když se nám podaří v této věci dohodnout se, a já o tom nepochybuji, vzhledem k tomu, co tady již zaznělo, tak myslím, že ambicioznost komise Eh, snaha s námi spolupracovat harmonicky, a to není eh, tak obvyklá věc, to bych chtěla zdůraznit, tak když toto všechno se nám podaří, naplníme také naše poslání poslanců a jistě to zabrání i tomu, aby museli jít žaloby do Evropského soudního dvora, což by byla velká škoda. Right. Thank you for your, your visionary contribution. I would say, though I would say that I think the Commission is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 Eh, několik bodů je přitom naprosto zásadních. Jednak zjednodušování. Máme určitý prostor pro zjednodušování. Například informační postupy musí, být, eh, musí pro, projít mainstreamingem, veřejný názory na toto je jasný. Pokud jde o dočasnou mobilitu, i zde bychom měli jednoznačně hodnotit vhodnost systému deklarací Měli bychom minimálně zvážit možnost toho, aby se takovéto, takovéto deklarace vyplňovaly online nebo zasílaly e-mailem. Další aspekt je hodnocení těchto deklarací. Nemá smysl umožňovat místním institucím vytvářet alternativní vlastní systémy deklarací. Celý systém se tím pouze komplikuje a odrazuje evropské občany právě od mobility jako takové. Za další musíme najít možnosti eh, pod podpory eh, pohybu osob eh, mezi neregulovanými a regulovanými, regulovanými členskými státy a profesemi. Momentálně regulovaných profesí celá strana, eh, celá řada. Tento počet bychom měli omezit pouze na ty oblasti, které jsou relevantní pro veřejný, veřejné zdraví nebo veřejnou bezpečnost. Jinak bychom měli trvat na požadavku dvouletých zkušeností, ale musíme pamatovat na to, že důležitá je i kvalita služeb na ochranu spotřebitelů. Další problém, který je nutné vyřešit, je možnost zavádět kompenzační prostředky pod všeobecným systémem nebo eh, dávat k dispozici částečné nápravné prostředky podle judikatury eh, Soudního dvora. Členské státy používají celou řadu různých nápravných prostředků. Možná, že by bylo vhodné eh, vytvořit určitý seznam pokynů pro kompetentní úřady na aplikování těchto opatření. Eh, částečný přístup. Samozřejmě i toto by bylo vhodné, ale je to oddělené téma. Není to však dobré řešení pro ty profese, kde takováto separace není možná, například ochrana spotřebitelů nebo veřejné zdraví. Eh, pokud jde o e, systém uznávání, automatického uznávání. Většina členských států má e, určitý systém automatických požadavků a štínový zpravodaj za ALDE by rád viděl kompetenční přístup, ne pouze e, přístup na základě počtu odpracovaných hodin nebo počtu určitých oborů, protože to se může výrazně lišit. Potřebujeme mechanismus, který by umožňoval aktualizaci těchto minimálních požadavků, a který by zdůrazňoval soustavný profesní rozvoj. To by bylo velice užitečné. Kromě toho, eh, v rámci zlepšení důvěryhodnosti systému pro jednak profesionální pracovníky a pro místní instituce by členské státy měly zajistit vyšší míru transparentnosti a lepší komunikaci obsahu ehm, takovýchto, takovýchto systémů. Eh, jak bylo řečeno, eh, systém IMI by měl být povinný a měl by být používán pro eh, spouštění eh, jaksi varovných signálů, kdy některý profesionál již není kvalifikován pro práci v určitém členském státu. To je zejména důležité pro pracovníky ve zdravotnictví, kteří jsou vyloučeni z jiných směrnic a kteří jsou jaksi mimo stávající legislativu. Poslední bod, profesionální průkazy jsou velice důležitým aspektem této zprávy. Můj kolega je Eh, můj kolega podporuje takovéto průkazy, pokud budou mít přidanou hodnotu. V rámci automatického systému uznávání možná takovouto přidanou hodnotu nepředstavují. Eh, takovéto průkazy by se měly vytvářet, eh, vyrábět pro jednotlivce tak, aby se zjednodušil proces uznávání. Například pro inženýry, kteří už mají zkušenosti s tím, že takovýto systém může mít kladné vlivy. Eh, komise by měla dodat dopadovou studii s analýzou nákladů a výhod, která bude sloužit jako vodítko. Každopádně můj kolega navrhuje, aby takovéto průkazy byly dobrovolné. Někteří však tvrdí, že by mělo být povinné uznávání takovéhoto průkazu pro instituce. Eh, není však možné, pokud toto má fungovat, aby tento systém byl od začátku podkopáván. Bylo by vhodné, aby tyto průkazy byly spojeny se systémem IMI, eh, aby obsahovaly informace tohoto systému, aby se tímto systémem systémem aktualizovali. Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkujeme i vám. E, pozdravujte Kristiána, je nám líto, že za námi nemohl přijet. Pan Tur, e, paní Turin, prosím. Ano, děkuji. Děkujeme paní zpravodajce za e, tuto pracovní verzi dokumentu. Je to výborné východisko pro nás, pro všechny a pro naši práci. Myslím si, že jste dosáhla dobré rovnováhy mezi Eh, mo- zlepšení mobility eh, pracovních sil, mezi zlepšením kvality a zajištěním veřejného zdraví a bezpečnosti spotřebitelů. To je přesně to, co chceme a v rámci tohoto sálu cítím poměrně silnou podporu pro váš návrh. Rovněž jste, myslím, eh, již předložila relevantní dotazy a priority, to znamená zjednodušení, upgrade, bezpečnosti a veřejného, veřejného zdraví

v zásadě, pokud to dobře chápu, tak to závisí celé na systému, který bude tu, tento průkaz podporovat. Je dobře, že se na tyto věci ptáte. Mezi stínovými zpravodaji budeme muset pokročit ještě o krůček dál, možná ve spolupráci s komisí v souvislosti s tím, jak tento průkaz bude přesně fungovat. Poté je tu celá řada dodatečných bodů, mnoho bylo řečeno, já jenom dodám to, co řečeno nebylo. Myslím si, že je důležité přisoudit více důležitosti nebo respektive přesnosti eh, ohledně toho částečného přístupu, jak už o tom mluvili ostatní stínoví zpravodajové. Vy o tom mluvíte v tom eh, svém dokumentu, ale eh, nesouvisí to příliš s těmi problémy, které tam jsou také uvedeny. Mělo by se to ve zdravotnictví zakázat, nebo čeho vlastně chceme dosáhnout, jak chceme ty problémy řešit. Za další, noví absolventi oborů což ehm, e, zaznělo také v pracovní skupině, e, a zajištění mobility těchto osob. Toto by mohlo být e, spojeno s iniciativou Youth on the Move, Mládí v pohybu, asistence získávání prvního pracovního místa v jiné evropské zemi. Za další, aktualizace systému automatického uznávání. I toto musíme poněkud více rozřešit. Dále, kartičku, ten průkaz už jsem říkala. Za další, jazyky tady myslím, eh, vy jste zmiňovala eh, různé, eh, různé řády pracovní, ale myslím si, že to potřebujeme rozpracovat, zejména pokud jde o oblast zdraví a bezpečnosti. Ne, nevím, jestli mám nějaká řešení. Každopádně je důležité, abychom příliš neváhali a nechybovali v této oblasti. Další bod i o tom ke mně dorazilo mnoho e-mailů z různých profesních asociací. E, musíme být trošičku opatrní, když se něco neuznává v určitých členských státech. Celý systém se tím totiž zamlžuje a faktem je, že se těžko slibuje, že budou zahrnuti úplně všichni. Každopádně bychom se tím měli alespoň zabývat. Za další, požadavky na vzdělání. Souhlasím s paní Menu, že potřebujeme silnější spolupráci, pokud jde o stanovení minimální sady kritérií a požadavků na vzdělání. Nesmíme přitom nabourávat různé systémy v, rů, v různých členských státech, různé systémy vzdělávání, ale pokud chceme mobilitu, tak potřebujeme i minimální základ, na kterém budeme na kterém budeme stavět. Takže ještě jednou děkuji vám mnohokrát. Myslím si, že eh, tato zpráva má potenciál pro velice dobré výsledky. Děkuji. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo, také děkuji paní zpravodajce. Eh, paní Svensson tady dnes není, je to naše zpravodajka, ale Selam eh, určitě eh, mohu předložit její názory, to souvisí s těmi otázkami jazykovými, s otázkou mobility, to o tom se ovšem, ovšem tady již hovořilo, eh, čili stanovisko naší skupiny se dostává i do této zprávy. Paní Svensson vám je řekla, abych informovala zpravodajku, že se na ní obrátí osobně. Myslím si, že máme ještě čas na jeden nebo dva příspěvky do deseti hodin. Paní Stárová je první, kdo požádala o slovo. Paní Stajlerová, prosím. A potom dostane také pan Týč. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, zpravodajce a také stínovým zpravodajům. Já naprosto souhlasím s většinou toho, co zde zaznělo. Hlavně si myslím, že ta otázka toho profesního průkazu, té karty a celá ta myšlenka eh, zhodnocení dopadu je velice důležitá. Chtěl bych se ještě jednou vrátit a zdůraznit tu otázku jazykovou. To je věc velice důležitá. Kromě toho bych se chtěla zeptat komise, jestli komise se zamyslela nad tím, jakým způsobem členské státy řeší tyto věci, hlavně v oblasti zdravotnictví, protože některé členské členské státy tyto věci řeší lépe než jiné. E, například e, jsou, e, otázka tedy je, zda to pravidla jsou interpretována různým způsobem v členských státech. Um, hovořilo se například o těch minimálních požadavcích. Já bych se chtěla zeptat například na otázku, která souvisí se stomatologií. Uh, hovořili jsme tady o lékařské profesi a tak dále, ale já bych se chtěla zabývat hlavně stomatologií, protože v některých zemích například uh, já tady nebudu jmenovat žádný členský stát, ale v některých státech zkrátka ta kvalifikace eh, stomatologa je jiná. Takový člověk může praktikovat eh, eh, stomatologii v jiné zemi, aniž by měl v podstatě příslušné stomatologické vzdělání, což je příklad právě ze zdravotnictví, kde tyto věci jsou mimořádně důležité, protože souvisejí s bezpečností našich občanů. To je věc naprosto zásadní. Proto bych se chtěla vrátit k této otázce stomatologické profese jestli máme důkazy o tom, jakým způsobem praktikují stomatologové eh, svou profesi v různých členských státech a jakým způsobem se uznávají tyto kvalifikace eh, v příslušných členských státech. Já se domnívám, že se jedná o naprosto zásadní diskusi, eh, jejímž cílem je zajistit mobilitu na jedné straně možnost pracovat v různých státech, ale na druhé straně musíme naprosto, a toto je absolutně zásadní věc, musíme zajistit bezpečnost našich občanů. Děkuji. Děkuji, paní Stylerová. Myslím, že nikdo další se z poslanců nehlásí o slovo, takže teď bych dal slovo Jirgenovi Týchodovi. Já eh, vím, že ještě později eh, se zúčastní naší diskuse. Jsem velice rád, že jste mezi nás přišel a máte tedy slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych poděkovat také paní zpravodajce za ten skvělý pracovní dokument. Rád bych řekl čtyři věci. Eh, za prvé, Několik poslanců eh, již zde eh, řeklo, že tato iniciativa je jedna z klíčových priorit pro Eh, jednotný trh, nejenže to je priorita, ale je to věc, která je poměrně časově náročná. Eh, jsem velice vděčný za angažovanost všech poslanců, eh, kteří se věnují této důležité otázce v souvislosti s tou zelenou knihou. Chtěl bych dále zdůraznit také to, že příslušný Výbor se bude zabývat touto otázkou na konci září. Další otázka eh, se týká těch vázaných profesí a počtu vázaných profesí. Myslím, že toto je velice zásadní věc. Otázka, kterou si pokládáme v té zelené knize, se netýká pouze počtu těchto profesí, ale i toho, co ta současná směrnice dělá eh, pro úpravu těchto profesí. Až budete o těchto věcech diskutovat, podívejte se ještě jednou na tu zelenou knihu, tam se navrhuje, co by se mělo v této věci dělat. Eh, je to otázka toho eh, částečného přístupu, což je věc, která by měla vyřešit některé ty neproporční zátěže. Dále je to otázka vzdělání eh, vázaného na tyto vázané profese. Čili já se snažím nějakým způsobem tyto dvě věci propojit a upozornit vás na toto propojení. Další věc, kterou bych chtěla říct, se týká toho systému IMI. Tím se dostávám k bodu F v tom pracovním dokumentu. Myslím si, že IMI eh, v současné době nezmiňuje tu eh, směrnici příslušnou. Eh, je třeba vycházet z toho, že to je věc daná, která funguje a do roku 2012 Eh, nebudeme mít pouze omezený eh, počet eh, těchto vázaných profesí, které budou součástí tohoto systému IMI, ale všechny tyto vázané profese. To již bylo dohodnuto všemi členskými státy. Proč, proč je toto důležité? A tím se dostávám k té čtvrté poznámce. To se týká té Evropské profesní karty nebo průkazu. Myslím si, že tady bychom od samého začátku zcela jasně si měli uvědomit, že komise nechce mít pouze takovouto kartu pro občany, nějakou plastickou kartu, eh, se kterou se bude někdo procházet eh, po ulici. Ne, to není to, co my eh, si představujeme. Ta zelená kniha o této věci hovoří naprosto konkrétně a možná, že Evropský parlament by se měl věnovat jedné věci a sice, že se snažíme tady propojit IMI, to znamená IT systém, který by byl jakýmsi podpůrným systémem pro tuto profesní kartu, protože to by bylo řešení pro celou řadu otázek, které zde zazněly. IMI eh, je financován Evropskou unii, víte, jaké jsou na to náklady, čili tady eh, se jedná o strategii, která již byla předložena eh, v březnu a je potřeba se zamyslet nad těmito dvěma prvky dohromady já si nemyslím, že IMI by bylo eh, řešení pro všechny ty problémy, o kterých hovoříme v zelené knize, ale v zelené knize navrhujeme, aby držitelé této profesní karty měli automatickým způsobem, aby jim byla uznána jejich profese a to okamžitě během eh, maximálně jednoho týdne místo těch současných tří měsíců. Čili v současné době i ta lhůta čtyř měsíců by se měla zkrátit na jeden měsíc. Jestliže někdo chce tu dočasnou mobilitu, tak potom by to byla otázka buď žádné deklarace nebo méně eh, povinnosti věci deklarovat. Myslím si, že toto může fungovat, aniž bychom ztratili jakékoliv informace eh, eh, pro členské státy, které by měly, mohly mít pocit, že nemají dostatečné záruky, dostatečné pojistky. Ne, není tomu tak, protože IMI tyto věci obsahuje. A IMI je věc, která funguje, která je daná, čili není potřeba ji spochybňovat. Ale pokud bychom se spolhali pouze na to IMI, tak si myslím, že by to znamenalo strategickou chybu v celé této diskusi. IMI je něco, co podporuje spolupráci mezi členskými státy ale není to věc, která by byla přístupná občanům nebo pracovníkům a my ani nechceme, aby k tomu tak bylo, protože by to podkopalo celý tento systém. Ale co z toho ze všeho mohou mít občané? Eh, může to přispět k rychlejšímu uznávání, protože členské státy mohou rychleji eh, eh, komunikovat spolu. Ano, potom tedy potřebujeme mít určitý nástroj, říkáme tomu Evropská profesní karta, což je věc, kterou mnoho profesí již zná a uznává a to je přesně to, co máme na mysli. Čili já bych ještě jednou se na vás rád obrátil s prozbou, abyste se na to ještě jednou podíval do té zelené knihy. My už jsme provedli asi čtyři nebo pět eh, simulací. Eh, eh, tyto simulace provedli experti, kteří se sejdou ve Varšavě v září a tam se bude hovořit o tom, co takováto karta by mohla nám všem přinést. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji hlavně eh, za to, že jste nás seznámil s některými svými představami o tom, jakým způsobem eh, technologie a spolupráce by nám mohla mohla pomoct vyřešit některé tyto problémy. Myslím si, že jste velice jasně nám nastínil, jakou máte představu o dalším vývoji této směrnice. Jak jste řekli, je to naprosto zásadní věc, je to jedno z nejdůležitějších dosie, a je potřeba některé tyto věci, o kterých jste hovořil, anticipovat. E, všechny ty příspěvky byly skvělé, e, to znamená ty příspěvky, které zazněly od našich kolegů a také od e, paní zpravodajky. Myslím si, že zcela jasné je, že všichni se velice angažujeme na práci v této oblasti. Jedná se skutečně o věc mimořádně vizionářskou. Paní McCarkinová, eh, chtěla byste ještě něco dodat? Vy už jste se zmínila o dalším harmonogramu, nebo je něco, co byste ještě chtěla říci předtím, než eh, skončíme tuto diskusi? Máte slovo. Děkuji, děkuji, děkuji vám také za všechny příspěvky. Všichni jste velice dobře informováni, všichni se angažujete v této oblasti a jsem přesvědčena, že mi, pom- že mi pomůžete vyřešit některé ty stále ještě existující uh, Ehm, problémy. Velice mě zaujalo to, co říkal pan Týchr. Ehm, pan Týchr je mimořádně dobrý spolupracovník ale vy tedy si nepředstavujete nějakou fyzickou ehm, kartu protože ve Velké Británii máme řidičský průkaz a na tom je fotografie a to má pochopitelně nahradit všechny ty papírové věci. Když já používám takový to řidičský průkaz, tak stále ještě musím mít ale i ten papírový dokument, protože sice existuje ta databáze, ale ta databáze ještě není dostatečně vyvinutá, takže eh, tu fyzickou kartu fakticky musíme mít u sebe. Jinými slovy, chci tím říct, že když eh, něco zavedeme a potom se ukáže, že to ve praxi nefunguje, tak se eh, takováto věc může stát nefunkční. Je třeba se na tyto věci ještě jednou podívat, je potřeba se také podívat na otázku ochrany osobních údajů, je potřeba se podívat na další věci, které souvisí právě s vývojem eh, takovéhoto systému, také z pohledu ochrany osobních údajů. Myslím si, že i o tom by komise měla uvažovat. Myslím si, že jednu věc musíme zajistit a sice, že výsledkem toho všeho bude zkrácení doby zpracování těchto věcí a myslím si, že by mělo dojít k posílení IMI, tak aby se posílila i spolupráce mezi členskými státy, která naopak povede k větší mobilitě. Chtěla bych poděkovat Sebastianu ze sekretariátu za eh, jeho pomoc. Chtěla bych také poděkovat všem svým poradcům a chtěla bych vás všechny přizvat k tomu, abyste i nadále spolupracovali s námi v této věci. Děkuji, děkuji vám všem. Velice se těším na to, že 30. srpna budeme pokračovat této diskusi ještě další daje. Údaje v současné době připravujeme videokonferenci eh, s výborem z Bundestagu 19. září. Eh, doufám, že budeme mít eh, veškerou k tomu potřebnou technologii k dispozici a eh, doufám tedy, že se budete moc účastnit toho videokonference. Co se týče toho, co říkala paní Meklárkenová, po 30. srpnu tedy zvážíme její návrhu a potom 22. září máme lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů, čili budeme mít mnoho času na to, abychom si to věci rozmysleli a potom 17. října by se o tom mělo hlasovat na plenárním zasedání, což v podstatě odpovídá také tomu harmonu harmonogramu komise. E, takže, jak vidíte, e, ta spolupráce je skutečně mimořádně intenzivní. Děkuji vám. A teď přejdeme tedy k hlasování. A budeme potom pokračovat. Teď bych e, chtěl ještě udělat několik sdělení před hlasováním. Teď tady je většina kolegů. Eh, Za prvé, co se týče dnešního programu, chtěl bych vás upozornit na jednu věc a sice, že dojde ke změně dnes odpoledně. Paní Stylerová a paní Van de Kam se dohodly na tom, že se vymění pořadí, takže paní Stylerová, která bude hovořit o evropském semestru, bude asi v půl šesté hovořit a potom pan Van de Kamp Eh, přijde na řadu někdy před 6 hodinou. Myslím si, že pan Van de Kamp je tady a souhlasí s tím. Ano. <clears throat> Dále bych chtěl velice rychle ještě vás informovat o některých klíčových rozhodnutí, ke kterým eh, došli koordinátoři včera večer. Eh, to se týká hlavně zpráv. Velice rychle bych to teď chtěl projít. Všichni poslanci pochopitelně to dostanou v psané podobě. Eh, co se týče těch nových zpráv, eh, na kterých budeme pracovat, eh, co se týče evropské standardizace, respektive směrnice o evropské to bude dělat EPP, myslím, že to bude paní Komi, která se přihlásila k této zprávě. Blahopřeji vám k tomu, protože to je velice důležitý úkol. Co se týče Eh, duševního vlastnictví, to bude dělat eh, pan Kreutzmann, to jsou, myslím, ty dvě důležité věci legislativního charakteru. Potom zde máme stanoviska, eh, využívání práce sirotků, pardon, pardon, takzvaných osiřelých děl, já se omlouvám. To je, bude dělat skupina EKR. Dále nařízení týkající se potravin malých, které potřeba malí děti, to bude dělat EPP, to je také velice důležitá Ta zpráva, tady jsme, ten náš příspěvek byl mimořádně dobrý minule, dále potom ta scoreboard eh, pro vnitřní trh, to bude dělat EPP, dále potom ti rizikoví eh, občané, to dělá skupina SAD, nelegislativní stanoviska, to jsou práva eh, leteckých pasažerů, bude dělat ALDE a nová zpráva o konkurenci, o hospodářské soutěži eh, bude EKR, další zprávu má EPP, dále digitální jednotný trh a e-government, to bude dělat skupina SAD Eh, konsolidace boloňského procesu, to vím, že i věc, kterou eh, zajímá EKR a bude dělat také EKR a myslím si, že to můžeme také soustažnit s tou zprávou paní McClarkinové. Dále potom ehm, corporate governance neboli eh, zpráva a řízení. A potom je tedy ten víceletý eh, finanční rámec, to bude dělat ALDE. Znamená to tedy, že všechny skupiny budou mít plno práce během eh, letních prázdnin, ale bych chtěl ještě upozornit na několik dalších věcí. Chtěl bych vám připomenout, eh, že fórum o jednotném trhu je velice důležité. Toto fórum se bude konat v Krakově 2. až 4. října Eh, pan Buzoj a ještě další dva poslanci byli eh, přizváni, aby to připravili eh, v rámci našeho výboru. Předseda parlamentu v současné době odsouhlasil s tím, že vyšleme úplnou delegaci. Doufám, že mnoho z vás bude mít možnost se toto fora zúčastnit. Dále v současné době se zabýváme na možností mise do Dánska. Eh, protože eh, máme ještě některá volná místa, eh, řeknu vám o tom více později. Tak teď přejdeme k hlasování. Budeme hlasovat o dvou věcech. Ta první se týká stanoviska k nebezpečným látkám, je to ta kontrola nebezpečí závažných havárií, to je zpráva paní Hanzlikové. Paní zpravodajka je tady, paní zpravodajko, chtěla byste něco říci na úvod tohoto hlasování, paní Hanzliková? Eh, v současné době budeme hlasovat o vaší zprávě. Já se omlouvám, pane předsedo. Já jsem eh, eh, se s Andrásem bavila o určité věci. Chtěla bych poděkovat stínovému zpravodaji z ALDE za skvělou spolupráci. Doufám, že moje zpráva plně odráží to, co od ní všichni očekáváme, čili já doporučuji, abychom tuto zprávu odhlasovali. Dobrá, takže ehm, půjdeme hlasovat. Pokud bude potřeba elektronického hlasování, tak to budeme řešit ad hoc. Já si myslím, že jsme tu všichni. Takže, přátelé, začneme s hlasovacím seznamem. Stínoví zpravodové komentáře nemají, takže začínáme článek 2, pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6, paní Hanzlí, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 9, pro? Kde proti? Přijato rovněž. Pozměňovací návrh 10, eh, ten je lingvistická, číslo 11, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Pozměňovací návrh 25, eh, ten odpadá. A 26, eh, tam je přidání, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 13. Paní zpravodajky, kdo je pro? A tady zkusíme elektronické hlasování, prosím. Takže hlasujeme elektronicky pozměňovací návrh 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Ano, 20 hlasů pro, 10 proti. Pozměňovací návrh, eh, takže pardon, nyní tedy 28. Takže Irigo, paní Irigon Pejs, kdo, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Pozměňovací návrh 14, zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 29, kdo je pro, kdo je proti, rovněž přijato. Pozměňující návrh 13, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Pardon, to byla třicítka. Teď číslo 15. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 31, tam je o rovněž doplnění, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 32, ten se stahuje. 33, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 16, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 17, kdo je pro, proti, přijato. 18, to je lingvistická, 19, kdo je pro, proti, přijato. 20, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Teď příloha 1, tam je celá řada pozměňovacích návrhů, které se stáhly, takže 21, kdo je pro, proti, přijato. Číslo 2, kdo je pro, kdo je proti, Přijato. 22, kdo je pro? Proti. Přijato. Trojka, kdo je pro? Kdo je proti? Rovněž přijato. To bylo tedy doplnění. Teď čtyřka, kdo je pro? Proti. Přijato. A pětka, kdo je pro? Proti. Přijato. Dobrá. Eh, budeme elektronicky hlasovat, že bychom eh, o celkové podpoře této zprávy, takže zahajuji hlasování, konečný návrh, názor na stanovisko, končím hlasování a jednohlasně schváleno 32 hlasy. Děkuji vám, paní Hanzlíková. Takže se těšíme na to, že budete bránit naše pozměňovací návrhy na výboru Envy. Tak a teď také důležité stanovisko pro výbor pro průmysl ohledně společného strategického rámce pro financování výzkumu. Spravodaj je paní Lara Komi. Máte slovo, než začneme hlasovat. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěla ještě říci, když dovolíte, že vám chci poděkovat, poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem frakcím za spolupráci. Já jsem velmi spokojena s odvedenou prací. Snažili jsme se eh, eh, snížit eh, počet pozměňovacích návrhů prostřednictvím Eh, kompromisních návrhů. Eh, k návrhu 29 je ještě ústní pozměvací návrh, já vám to přečtu během hlasování a děkuji vám za velice důležitou práci, kterou jste odvedli. Myslím, že to je důležitá věc pro eh, výbor ITRE. Děkuji vám za to, že jste tuto práci na sebe vzala. Jsem rád, že tu máme takovou míru zájmu. Je to, myslím, velice důležitý strategický návrh. Takže budeme hlasovat. Kompromisní návrh jedna, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Takže teď tři PC1. Zahajuji hlasování, budeme to dělat elektronicky. To jsou pozměňovací návrhy paní eh, Krech a paní Rapty. Končím hlasování a to je přijato 18 pro, 13 proti. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Přijato. Šestka. Kdo je pro? A zahajuji hlasování elektronicky, prosím. Pozměňovací návrh 6. Končím hlasování. Přijato 19 pro, 14 proti. Sedmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Devítka, pan Fox, kdo je pro? Proti? To je zamítnuto. Osmička, pan Busoj, kdo je pro? Proti? Přijato. 44. Pan Fox a já, kdo je pro? Proti? Přijato. Třináctka. Pan Fox, kdo je pro? E, to uděláme elektronicky, poprosím. Ne? Ne, ne, ne, to je zamítnuto. No, kdo je pro? Kdo je proti? Tak, zamítnuto. Patnáctka. Paní Rapti, kdo je pro? Proti? Přijato. Čtrnáctka tedy odpadá. A teď kompromisní návrh dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Takže teď číslo 19. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 20. Paní Rapty, zahajuji hlasování o 20. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 proti, 15 pro. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 22, paní Rapty, kdo je pro, kdo je proti, to je přijato. Teď kompromisní pozměňovací návrh 4, oddělené hlasování. Takže nejprve celý text bez slov uh, run by young people and women, to je kdo je pro, kdo je proti, to je přijato. A teď Tedy to oddělené hlasování, kdo je pro, kdo je proti. To je přijato také. Takže teď skáčeme až na pozměňovací návrh 29, myslím, s ústním pozměňovacím návrhem. E, ten je tam, myslím, uveden v tom hlasovacím seznamu. Paní Komi, musíte to vysvětlit, já si myslím, že to je poměrně jasné. Ten ústní pozměňovací návrh je tam tučně kurzivou, takže hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 29 odpadá tím pádem a hlasujeme o 31. Kdo je pro? E, tak, elektronicky. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 31. Končím hlasování. A to je zamítnuto. Je to vyrovnané. 17 pro i proti. 32. Pan Balcitis, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromisní návrh 5, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 5, eh, pan Grech a paní Rapty, eh, zahajují hlasování. Pozměňovací návrh 5. Končím hlasování. Zamítnuto. O dva hlasy, 18 proti, 16 pro. 10, pan Busoj, zahajuji hlasování o desítce. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Někdo asi nehlasoval, zdá se. No, to je jedno. Takže zamítnuto. 16 eh, pro 17 proti. Teď eh, odstavec 8, pozměňovací návrh 36. Zahajuji hlasování 36. Končím hlasování. Zamítnuto. 34, pan Grech, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 39, kdo je pro? Kdo je proti? Rovněž přijato. 41, eh, kdo, zahajuji hlasování číslo 41. Končím hlasování. Přijato. 21 pro, 13 proti. 43, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 17 17. 38. Stále pan Trian Filides. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Rovněž eh, vyrovnáno, takže zamítnuto. 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Rovněž přijato. A teď tedy eh, návrh stanoviska celkově eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato 33 pro, 0 proti a 1 se zdržel. Takže gratulujeme paní Komi, děkujeme mnohokrát a budeme na vás spoléhat, že obhájíte náš názor eh, výboru pro průmysl. Děkuji kolegové za hlasování. Doufám, že zůstanete i na další bod na, pro, na pořadu jednání. Máme tady velice důležitou prezentaci, po které bude i hned následovat rozprava eh, vedená panem Rošforem ohledně jeho návrhu stanoviska o alternativním řešení sporů takže to propojíme. Eh, nejdřív bude tady ta prezentace a poté budeme zvažovat eh, práci pana Rošfora. takže eh, i on bude moci jako první okomentovat tuto studii. Pokud někdo chcete jít pryč, učiňte tak prosím v tichosti, protože chceme pokračovat. Takže tady to je studie, kterou jsme zadali my o přeshraničních alternativách řešení sporů. Chceme se podívat na to, jak toto, tento systém funguje, jaké programy jsou k dispozici a chceme mít i takové všeobecnější informace o těchto systémech. Jedná se o přípravnou práci na studii, eh, o které víme, že nám komise bude v blízké budoucnosti zasílat. Ehm, máme zde tady také účastníky z ředitelství Sanko, kteří Eh, je to paní Ruso, mám takový pocit. Ano, vy jste tam tak schovaná. Eh, paní Ruso má toto téma na starosti, takže jsme rádi, že si vyslechne prezentaci. Budeme rádi, když pak i promluví. Takže toto je studie, kterou pro nás provedla společnost Civic Consulting. Vítám tady tým. Eh, měli byste mít k dispozici kopii snímků, rovněž budeme mít snímky zde na, na plátně. A pan Alevelt, ředitel Civic Consulting, který eh, dělal již mnoho studií pro Evropský parlament a konkrétně pro tento výbor, pokud vím, povede tuto prezentaci. Rovněž tu máme paní Nachtigal, pana Van Dijka a paní Ferbeke, eh, všechny z společnosti Civic Consulting, kteří se budou do eh, prezentace zapojovat. Všechny vás vítám a prosím pana Alevelta, aby představil svou prezentaci. Máte slovo. Já bych se chtěla zeptat, jestli nechcete trochu sklomit světla, abyste lépe viděli na diapozitivy. Tak můžeme začít. Ano, děkuji vám, že jste nám dali příležitost, abychom prezentovali dnes naše výsledky. Prezentace se týká ze tři, se skládá ze tří částí. Eh, je to jednak ADR, režimy ADR v Evropě, právní analýza existujících eh, evropských eh, nástrojů a na závěr naše závěry týkající se právě právních nástrojů v oblasti ADR. První část předloží tady paní kolegyně. Děkuji. Ano, já navrhuji, abychom se hned pustili do našeho tématu. Prosím o další diapozitiv. Co máme na mysli ehm, tím systémem ADR? To jsou prostě systémy, které mimo soud eh, se snaží vytvořit určitý mechanismus řešení sporů. Dnes se soustředujeme <clears throat> na spory mezi spotřebiteli a podniky v rámci EU. Celkově v EU jsme našli, zjistili, že je přes 700 různých režimů 471 z toho byly notifikovány Evropské komisi, to znamená, že e, jsou také v, doplněny příslušnými doporučeními. E, asi to těžko čtete na té tabulce z dálky. E, tyto jednotlivé režimy se mezi sebou velice liší, nicméně jsou tady některé společné znaky, které jsme se snažili klasifikovat. Především tady otázka notifikace, dále můžeme hovořit o veřejno-soukromé, eh, veřejné a soukromé režimy, dále otázka financování těchto sporů, dále otázka, zda je účast podniku dobrovolná nebo povinná, dále eh, výsledky řízení, zda jsou povinné nebo dobrovolné, dále zeměpisné pokrytí národní, regionální, nadnárodní a dále otázka eh, odvětvová, zda to pokrývá pouze jedno odvětví nebo více odvětví. Dále zjistili jsme, že při použití ADR jsou určité rostoucí eh, trendy ve jejich využití. V roce 2008 počet ADR už překročil půl milionu. Je těžké úplně přesně říci, jaké jsou důvody pro tuto tendenci, ale je to asi větší dostupnost režimu ADR a také větší informovanost spotřebitelů o jejich existenci. Dále musíme říci, že použití ADR se hodně liší v jednotlivých zemích EU. Barevně tady vidíte, čím tmavší barva, tím větší použití ADR, čím světlejší barva, tím menší použití. My jsme to zkoumali také z hlediska e, poměru počtu ADR na tisíc obyvatel. Tady Belgie je zcela jasný lídr 4,73 na tisíc obyvatel. Dále je Spojené království a dále vidíme, že ty nejméně Eh, časté případy jsou v nových členských státech, eh, plus ještě některé další země, kde se také využívají málo. Dále, přeshraniční ADR, na to jsme se obzvláště soustředili v naší studii. Vedli jsme řadu případových studií. Především jsme se podívali na sedm eh, konkrétních režimů ADR s přeshraničním dosahem a tři EU e sítě. Je tady především ECC, NET, dále FinNet, což je finanční řešení, řešení finančních sporů eh, mimosoudních eh, a dále Solvit. To je síť, který řeší, která řeší eh, problémy mm, s veřejnoprávními orgány. Dále Můžeme říci, že poskoumané režimy byly opravdu velice různorodé, jak jsem to už říkala před chvílí, z hlediska těch jednotlivých kritérií. Dále jsme eh, sledovali eh, také eh, objem všech těchto případů nejnižší 2,930, nejvíce 163 012. Když se podíváme na všechny ty jednotlivé režimy, tak můžeme konstatovat, že překážky pro použití ADR existují a také se překrývají eh, v přeshraniční eh, hledisku. Eh, asi nejvýznamnější jsou mezery v pokrytí, ať už zeměpisném nebo oborovém. Dále je to malé povědomí <clears throat> mezi spotřebiteli i podniky, což pravděpodobně také vede k tomu, že podniky váhají zapojit se do ADR. Z hlediska přeshraničních sporů jsou tady ještě některé další faktory, které stěžují použití ADR. Jednak jsou to jazykové překážky a jednak také to, že ti spotřebitelé fyzicky nejsou v té druhé zemi. Dále, když stále hovoříme o těch sedmi konkrétních eh, režimech ADR, můžeme konstatovat, že tyto režimy eh, typicky nepřijímají stížnosti od obchodníků z jiných členských eh, státech, čili nejdříve můžeme konstatovat, že je tady um, problém přijmout žalobu od občana z jiné země proti obchodníkovi v jejich vlastní zemi. Uh, a můžeme říci, že obecně vzato je tady eh, nedostatek eh, soudní příslušnosti, dále eh, je to problém se znalostí použitelného práva a také otázka vymahatelnosti konečných řešení. Některé výjimky jsou v dobrovolné jurisdikci a také v rozhodnutí případě švédského režimu například jsme zjistili, že oni prostě postupují případ od případu eh, v přeshraničních eh, sporech eh, vůči obchodníkům v jiném státě a vyžadují samozřejmě plnění. Dále otázka sítí EU. Hovořila jsem už o Solvitu, to jsem říkala, že to je zcela odlišná, odlišné téma a um, rozhodně můžeme hovořit o užitečnosti centralizovaného systému IT. To jsme velice zdůrazňovali během celé studie. Pokud je o Finnet, zjistili jsme, že je to celkem pozitivně hodnoceno mezi režimy ADR, je to hodnoceno pozitivně i spotřebiteli, ale má určité mezery v pokrytí, což je přetrvávající problém již řadu let. A v neposlední řadě konstatujeme, že ECC net sehrává velice důležitou úlohu v přeshraničním zahraničním ADR. Já bych řekla, že tady je velice dobrý, eh, dobrá praxe, centralizovaný systém, eh, podporovaný IT, sehrávají velice dobrou úlohu při překonání eh, jazykových problémů. Dále přímo působí tam, kde žádný systém ADR není k dispozici. A jak už jsem hovořila o těch různých, zejména mezerách v pokrytí, a také 1800 eh, případů bylo řešeno v roce 2010. A přitom pouze 24 byly přímo na systémy, na režimy ADR. Myslím, že je velice důležité tady poskytnout informace o systému, konkrétně spotřebitelům. Ostatně něco se dále ještě zohlední v právní analýze. Pokud je o právní analýzu, my jsme kriticky zhodnotili všechny tři existující e, právní nástroje e, což je e, nařízení Small Claims Procedure, Mediation Directive, čili směrnice o zprostředkování a Injunction Directive, což je Eh, směrnice o žalobách na zdržení. Čili to, to jsme všecko hodnotili, jejich používání a na třech dalších eh, diapozitivech eh, pustíme se rovnou do implementace v několika, tedy v pěti klíčových oblastech, což je Francie, Polsko, Nizozemsko, Spojené království a Německo. Evropská řízení pro malé pohledávky, to by k dispozici od 1. ledna 2009 směrnice o zdržení, žalby pro zdržení, eh, ty, ta byla transponována do národního práva ve všech uváděných příkladech zemí a směrnice o zprostředkování je transponována Eh, pouze ve Spojeném království v době naší analýzy. To znamená, že ty ostatní členské státy mm, mají teprve fázi eh, rozpravy příslušného zákona v parlamentu. Pokud je o implementaci, máme jednu obecnou poznámku, v každém případě, kdy nástroj EU ponechává určitý prostor členskému státu k vlastnímu posouzení, vidíme, že dochází k velkým, opravdu významným rozdílům ve způsobu, jakým je nástroj implementován ve vnitrostátním právu. To nás přivádí eh, k tomu, jak eh, využívají nástroje spotřebitele. Obecně to mohu říci, že máme pouze omezené množství údajů k dispozici. To bylo překvapivé pro nás. A také pokud jde o dostupnou informaci, můžeme říci, že ta informace není vždy jasná a rozhodně není systematická. Eh, velmi typické je, že se vůbec nerozlišuje předmět sporu Nebylo vždycky tedy možné zjistit, které ty spory se týkají spotřebitelů. A také obecný závěr je, že jsme dospěli k závěru, že se ukazovalo, že například řízení pro malé pohledávky, to se, to se používá v relativně malém počtu případů. Uvedu příklad. Zaznamenali jsme například ve Francii, že v roce 2010 bylo jen 36 takových eh, řízení. V roce 2009 do 2010 v Nizozemsku pouze 10 eh, v prvním případě, 20 v druhém případě takovýchto řízení. Důvod, proč je to tak malý počet, to může být jednak asi proto, že spotřebitelé nejsou dostatečně informováni a za druhé eh, také proto, že jsou různé problémy a různé mezery v tomto regulačním rámci. Pokud jde o ty potenciální mezery, našli jsme některé nedostatky, jak jsme mohli konstatovat. Za prvé, pokud jde o eh, nařízení o řízení v malých pohledávkách, tak ten možný problém je za prvé nedostatečná transparentnost o tom, jaké jsou náklady. Když eh, spotřebitel podá svou žalobu, eh, což je pod hranicí 2000 eur, pak eh, musí spotřebitel přesně vědět, jak velké náklady ho čekají. Důležité je, aby náklady byly nízké a také, aby byly předvídatelné a transparentní. Druhý nedostatek formulář žádosti. V některých případech ten formulář musí být vyplněn v jiném jazyce, čili v jazyce, který třeba spotřebitel nezná, což vytváří problémy. Protože některé části standardního formuláře Eh, vyžadují určité vyjádření, to znamená, jsou to několik zjišťovací, ale takzvané otevřené otázky. Spotřebitel tam musí něco svými slovy napsat. A eh, další problém tohoto řízení je nedostatečně jasný obsah, nedostatečná právní jistota, zejména například o tom, jak dlouhé řízení bude, jaké budou náklady. Spotřebitel nemá jasné informace o eh, nákladech, o délce trvání, o některých eh, procedurálních otázkách a dále. Teď se pouštím do směrnice o zprostředkování. Eh, tady jsme eh, zjištili následující slabojá místa a nedostatky. Za prvé, riziko, že můžou existovat eh, různé systémy. Jeden systém pro vnitrostátní případy a jeden systém pro přeshraniční. Proč to považujeme za riziko? Opět proto, že to vytváří nejasnou eh, právní situaci pro spotřebitele. Druhá slabina nejsou žádné povinné standardy pro kvalitu eh, těch mediátorů, těch zprostředkovatelů. A třetí problém, celá řada praktických eh, nevyřešených otázek, například jazyk, místo, poplatky za eh, zprostředkovatele. A třetí směrnicí je žaloby pro zdržení, žaloby na zdržení. Tady vidíme, že je eh, relativně omezený dopad E, například není možné získat individuální náhradu. Za druhé jsou tady procedurální odlišnosti v členských státech, například odlišnosti v sankcích. A třetí problém je e, tady nejistota o tom, jaké náklady to bude přinášet. Konečně se dostáváme k takové závěrečné otázce. Všechny tyto tři již existující nástroje mají jednu věc společnou. Předpokládají zásah soudu, působení soudu. A proto to není skutečně systém ADR. Je to vlastně něco, co do jisté míry zastupuje soudní řízení a je to eh, spíše doplňkové opatření, které doplňuje existující právní systémy v členských státech. Teď se prosím podívejme přímo na naše doporučení. Děkuji, pane kolego. Po zhodnocení stávající situace, co můžeme navrhnout na základě eh, podkladu, které máme? Jednak eh, Chybí nám legislativní instrument na úrovni EU, který by fungoval v rámci mezi, mezistátního řešení sporu. E, důležité je, aby jednotlivé národní vlády zlepšily dostupnost ADR. Vidíme, že se to děje, ale na různých úrovních, různou měrou v různých členských státech. Někde existuje samoregulace a spoluregulace, což vede k vytvoření e, e, funkčních systémů ADR, ale je to spíše výjimka. Existující systémy ADR spolehající na samoregulaci obvykle neobsahují eh, plnou škálu prostředků, eh, ani nezahrnují všechny obchodníky. Eh, obvykle jsou skupiny obchodníků, kteří jsou jaksi mimo členství v obchodních asociacích a přesně u těchto subjektů pak samozřejmě vznikají problémy. Jasně vidíme, že e, systémy ADR jsou dostupnější v regulovaných e, odvětvích, v telekomunikacích a tak podobně, kde máme právní základ. A e, zatím nevidíme to, že by se tento efekt jaksi přeléval do ostatních odvětví, kde ten právní základ chybí. Zkrátka v těchto sektorech, jako je telekomunikace, se ADR používá více jeden příklad. Třetina všech případů se týká finančního odvětví. To je jedno odvětví, kde je poptávka opravdu vysoká, ale kde zároveň existují systémy v souvislosti e, s, e-commerce, s elektronickým obchodováním a podobně. Na dalším snímku je potřeba legislativní nástroj. My bychom řekli jednoznačně ano. Jsme toho názoru, že nějaký mezi, mezisektorový instrument by mohl mít založen na předchozích legislativních požadavcích. Jsme přesvědčeni, že přístup k přeshraničnímu ADR bez posílení eh, ADR v rámci členských států nebude účinné. Jeden z důvodů je, že Eh, pokrytí mezer nedostatku, pokud jde o pokrytá odvětví a pokryté regiony, se řeší velice těžko, když máme řešit pouze přeshraniční aspekt celé situace. Rovněž eh, se musíme zaměřit na eh, souvstažnost hospodářství jednotlivých členských států, na jazykové rozdíly, na Eh, další aspekty, jako je rozsáhlost systému ADR, jako je uznání tohoto systému uživateli, například malé programy, které mohou existovat v určitých členských státech a pokrývají třeba jenom jedno město, jedno malé odvětví, zkrátka nejsou mezi eh, spotřebiteli známé. To, to vyplynulo z našeho výzkumu. Dále, a to je poměrně důležité, pokud hovoříme o legislativní aktivitě na úrovni EU, je důležité zajistit, vzít v úvahu ten přístup použití mnoha systémů ADR. Existovala tady totiž určitá obava, že legislativní aktivita na úrovni EU by mohla jaksi zasáhnout negativně do již fungujících systémů ADR v členských státech. My bychom proto navrhovali, aby legislativa na, EU se, na úrovni EU se zaměřila na výsledky, ne na, pro, na procesy jako takové. E, právní nástroje by mohly být e, doplněny Eh, vydáním například nezávazných eh, nejlepších postupů v rámci ADR, protože existuje celá řada příkladů eh, dobré, dobrého fungování těchto systémů, které existují v členských státech. Zkrátka by bylo potřeba to sformulovat do formy pokynů tak, aby členské státy, které zatím nemají přístup k dobrým, k dobrým systémům ADR, se mohly poučit a mohly si vybrat ty modely, které jsou pro jejich danou situaci nejvhodnější. Další snímek, prosím. E, podívejme se na několik příkladů nejlepších postupů. Systémy ADR obvykle fungují poměrně dobře, když jsou e, začleněny do národních organizací, které je zastřešují a e, nebo když jsou k dispozici dobré informační mechanismy. Proto je pro nás zajímavá myšlenka jednoho kontaktního bodu aniž bychom zasahovali do preference členských států v zvolení určitého systému řešení sporu. Zkrátka spotřebitelé by byli zvýhodněni ve všech oblastech. Měli bychom jeden bod kontaktu, kde by spotřebitelé mohli zadat jakoukoliv stížnost eh, v těchto věcech, Přičemž klíčová funkce tohoto bodu bylo eh, navést daný spor nejlepším kanálem k nejlepší metodě alternativního řešení sporu. Další důležitý úkol by mohl být pokusit se eh, dosáhnout prvotního kontaktu s obchodníkem, zda je možné dosáhnout neformálního řešení sporu a za další rovněž velice důležité eh, sbírat statistiku o nejdůležitějších problémech v daném trhu a nejvýznačnějších stížnostech. A což to, to jistě všichni víte, toto, tato data nám na, mnoho, na, mnoho, na mnohých trzích chybí. Dále podívejme se na přístup k ADR v přeshraničních případech. Co můžeme říct k tomu? Opět, jednotný bod kontaktu je výborný nápad. Přeshraniční eh, spory již mají určitý takovýto systém, to je ten systém ECC. Eh, je dost pravděpodobné, že jakýkoliv budoucí systém bude postaven buď přímo na ECC netu, a nebo minimálně na zkušenostech, které z tohoto systému pocházejí. I zde vidíme to, že je potřeba kontaktovat obchodníky v jiných členských státech, dosahovat neformálního řešení. To je v rámci existujících systémů ADR velice běžné. Než začne formální proces, máme tam ještě ten neformální krok neformálního vyjednávání, to je velice důležité. Eh, tento jednotný bod přístupu by, dal, by umožnil přístup k systému ADR v jiných státech, podobně jako to dělá nyní už systém ECC, ale momentálně tomuto brání celá řada problémů například nedostatek existujících systémů ADR, ale jazykové bariéry v neposlední řadě. Proto si myslíme, že by bylo velice užitečné, kdybychom měli standardní formulář, Eh, jako se používá v systému ECC, aby se používal na sdělování eh, takovýchto stížností alespoň do jednoho zodpovědného systému ADR, přičemž by se používala angličtina jako lingua franca. Možná bychom mohli přemýšlet i o integraci stávajících IT nástrojů do eh, systému ADR, které jsou již funkční. Dále, povědomí, eh, to je velice důležitá věc. Povědomí občanů o systémech ADR je důležitá věc, eh, ovšem vezmeme-li v úvahu fragmentaci a nedostatky a obory, které nejsou pokryty systémy ADR, eh, podstatě nemůžeme udělat nic efektivního, co by zvýšilo povědomí. Spíše bychom, eh, spíše bychom zvýšili frustraci spotřebitelů, protože by spotřebitelé nevěděli, na který kanál se mají konkrétně obratnit. Takže nejprve je potřeba zlepšit stávající systémy ADR, potřebujeme vytvořit skutečnou infrastrukturu ADR ve všech členských státech. Eh, v těch státech, které mají nějaký unifikovaný systém ADR, vidíme Eh, že mají mnohem eh, menší problémy s nedostatkem povědomí o těchto systémech. Takže jakmile ten systém funguje, spotřebitelé se o něm dozví. A poté můžeme podniknout další kroky na zvýšení povědomí mezi spotřebiteli. Ale eh, nejprve musíme zlepšit systém jako takový. A teď se dostáváme k poslednímu snímku. Jedna věc, na kterou nesmíme zapomínat, je financování. My jsme našli případy velice dobře fungujících systémů, které musely být ukončeny, protože nebyly k dispozici žádné finanční prostředky. A proto by členské státy potřebovaly poskytnout udržitelnou formu financování těchto systémů, zejména v přeshraničních situacích, kdy jsou transakční poplatky samozřejmě mnohem vyšší, protože je potřeba angažovat i překladatele. V členských státech existují různé modely udržitelného financování těchto systémů, buď přímo z veřejných prostředků, a nebo z poplatků, které platí firmy. Zajímavý model je eh, poplatek za, za, za žalobu, který se platí podle výsledku eh, celého procesu. To totiž podporuje eh, urovnání konfliktu tou nejlepší možnou formou, to znamená na úrovni firem. Eh, firmy, které jsou povinny platit tento poplatek, jsou daleko ochotnější najít nějaké smířlivé řešení se spotřebiteli eh, v, případě, v případech stížností. A tyto, tyto informace máme z různých systémů, které fungují na různých základech. Eh, a zár, nakonec, co je velice klíčové, eh, nes, financováním nemí, nesmí být ohrožena nezávislost tohoto systému bez ohledu na to, jaký je to členský stát a jak ten systém má fungovat. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. My vám také děkujeme za velice komplexní informace. A teď, eh, vzhledem k času, ještě, eh, eh, ještě eh, řeknu několik slov, než dáme slovo panu zpravodaji, panu Rošforovi. Možná budete chtít reagovat na některé závěry této studie a jistě budete chtít představit i vlastní zprávu, která vlastně je reakcí na některé věci, které byly zmíněny. Poté bychom dali slovo stínovým zpravodajům, kteří mohou okomentovat obojí a potom pan, pan ale Welt se svým týmem bude chtít zůstat, tak se budete moci účastnit samozřejmě i rozpravy. Máme 25 minut, není to mnoho času, ale zeptám se, souhlasili byste s tímto všichni, že bychom tyto dvě věci spojili? Dobrá, takže pan Rošfor nejprve a potom paní Fajlerová. Ze zelených tu nikdo není, pan Fox je tu za EKR, pan Transifilides tu je a pak všichni ostatní pan Hans-Peter Mayer tu je nebo není, nevypadá to. Nevím, jestli někdo za EPP chce reagovat, pan Žuvanci. Pokud chcete, tak ano. Takže, pane Rošfore, prosím, máte slovo. Pane předsedo, máte pravdu. Z důvodu času vlastně navrhuji, že se vyjádřím už i ke své zprávě a současně do toho vřadím i určité reakce na studii, která nám byla předložena. Já bych chtěl říct, že to je opravdu velice zajímavá studie a navíc velice užitečná. Když je něco zajímavé a užitečné, tak to je opravdu pozoruhodné. Já bych eh, chtěl ještě pro naše kolegy říct jednu věc že eh, já jako zpravodaj se věnuji tedy otázce řešení sporů eh, spotřebitelů. Eh, tady mohu říct, že příslušný výbor Jury má trošku širší záběr než pouze otázka ochrany spotřebitelů. A v návaznosti i na to, co to prezentuje, chtěl bych říci, že ADR funguje. ADR funguje dokonce stále lépe a lépe. A Mohu říci, že studie také e, to e, potvrzuje. A já bych doporučovala, abychom se řídili snahou e, komise podpořit tuto věc ještě více tím, že před koncem roku 2011 předloží komise legislativní návrh. A já navrhuji, abychom to skutečně považovali za prioritu pro Single Market Act, což je, jak víte, dnes opravdu velmi důležitá diskuse. Co by mělo být prioritou? Studie jasně ukazuje, a všichni to víme, že První a největší priorita je vyplnit ty mezery, které existují jak zeměpisně, tak oborově. Prosím, udělejme vše, co je možné, abychom tyto mezery zaplnili. Když vidíme, jak, různé, eh, jak různá využití eh, jsou pro ADR, Francie například, Francie je země, kde je velká ochrana spotřebitele a přitom je tam malý počet řešení ADR. Je tedy třeba podpořit jak zeměpisně, tak oborově vše, co může být eh, použito v rámci ADR. Pokusme se prosím pustit do tohoto témata trošku hlouběji. Studie jasně ukazuje, jak velice různorodé případy ADR jsou. Mezi těmi 750 příklady zaznamenanými, tak je zajímavé, že studie nám říká, že e, tam ještě nebylo schromážděno dostatek informací. Je třeba v tom dále pokračovat, schromažďovat další statistiky. Já tedy myslím, že by bylo dobré vytvořit jednotnou evropskou chartu Eh, pro ADR. Charta to samozřejmě neznamená nařízení. Charta neznamená, že budou všichni fungovat v rámci jednoho jediného typu ADR, ale znamená to určité eh, sjednocení těch bodů, těch aspektů ADR. A teď se podívejme, jaké věci by v takové chartě mohly být. Já jsem to schrnul do tří kategorií. První kategorie, nebo první takový typ kapitoly, to je Eh, věci, které jsou jednoduché a obecně eh, přijímané. Ehm, asi bychom se na tom shodli se všemi frakcemi. Za prvé, ADR je účinný nástroj a relativně rychlý nástroj. To je asi ta eh, nejdůležitější výhoda ADR, protože je to pragmatické, rychlé, účinné. To musíme uznat. Dále za druhé eh, celkem se přiznává, že postupy ADR jsou spravedlivé. To je důležité, kdyby tady nebyla spravedlivost, vyváženost, tak by se systém ADR zhroutil sám od sebe, protože jsou alternativou k soudnímu eh, řízení. Když by lidé nevnímali ADR jako spravedlivé, tak by, se, tak by je nepoužívali. Radši by se rovnou obrátili na soud. A, a eh, Eh, dobrovolnost. To je také velice důležitá věc. I když můžeme hodně eh, podporovat využití ADR, musíme je stále považovat za dobrovolné. Je to řízení, které musí vyplývat ze svobodného rozhodnutí každého eh, aktéra. Tomu, kdo použije ADR, stále musí zbývat i možnost volby, že by se obrátil na soud. A konečně, a to velmi zdůrazňuji, je to důležité pro moji frakci, ale nejen pro moji frakci, proporcionalita rozhodnutí a nákladů, to je zásadně důležité zejména pro malé a střední podniky. A tady musím říci, že to musíme také sledovat v rámci ADR. Čili to je taková první část poznámek, které myslím, tady budeme všichni zajedno. Druhá část poznámek pak, když jste už četli mou zprávu, vidíte, že navrhuji jednoduché varianty. Tam se možná všichni už neschodneme, to už nebudeme jednotní, ale snad bychom se mohli e, přece jen e, nadít, že se víceméně dohodneme. První bod, to je otázka transparentnosti a také e, nutnost zveřejňovat výroční zprávy. To bylo uvedeno také v návrzích studie která byla prezentována. Ve své zprávě to možná formuluju příliš opatrně. Nezašel jsem dost daleko. Já ani tedy neříkám, jak by ty výroční zprávy měly vypadat, jenom říkám, že by bylo dobré, kdyby existovaly. Ve studii jste viděli, jak velice odlišné případy existují. Jsou tady případy ADR, které přímo poukazují na provinilý podnik a pak jsou jiné ADR, které postupují méně Eh, směrodatně. Ale tady sami můžete posoudit, zda je tedy něco zásadně důležitého. Druhá věc, kterou navrhuji, já jsem si všimnul, že největší eh, počet případů ADR tak vypadá a proto z toho vycházím a myslím si, že by to mělo být zdarma. Ne nechoďme kol okolo horké kaše, řekněme to rovnou tady spotřebitelé i podniky nakonec souhlasí s tím, že by to mělo být zdarma. Bezplatnost postupu ADR je důležitá, stejně tak jako důvěra v to, že se to vyřeší rychle a spravedlivě. No, možná bychom mohli i zvažovat nějaký minimální poplatek, abychom odradili od nějakých nekalých žádostí, ale to už je jiná věc. Tady to by bylo předmětem diskuse. A já také ve své zprávě volám po diskusi, očekávám s velkou eh, netrpělivostí, co řeknou další v rozpravě, co řeknou stínoví zpravodajové a jak bude diskuse dále vypadat. Další bod. Různorodost mediátorů. Měli by to být tedy mediátoři, kteří by pocházeli jak z oblasti podniků, tak z oblasti eh, spotřebitelů. A potřebují mít určitou kvalifikaci, určitou eh, tedy schopnost. Lidé, kteří eh, budou tady vlastně rozhodovat, musí mít, eh, musí k tomu být způsobilí. Mohlo by být tedy určitá odborná příprava pro mediátory? To vím, není to jednoduché, zejména pro ty, kdo budou pocházet z kruhu spotřebitelů. Nebude ani jednoduché to zorganizovat celé toto vzdělávání, ani financovat, ale jakou certifikaci kvality bychom tady asi mohli navrhnout, například ze strany ISO 9000. Dále nezávislost. Diskutuje se o tom někdy, E, někdy se hovoří o tom, že mediátoři by hlavně měli být nestraní. Myslím, že vy hovoříte ve studii přímo o nezávislosti a také paní Wallis e, v hlavní zprávě používá slovo nezávislost. Nemusíme se dohávat o slovíčko. Já bych řekl, nezávislost je ještě silnější než nestranost. Mediátor ADR musí mít ještě větší odstup od hospodářské činnosti příslušného podniku. Na závěr tedy, pane předsedo, já e, nezapomínám samozřejmě, že jdám jde také o přeshraniční ADR, ale sami říkáte, že je to velice složité vytvářet ještě samostatný systém přeshraničních ADR, když už existuje systém vnitrostátní ADR. Nebylo by dobré, kdyby klasické Systémy ADR se i otevřely i přeshraničním e, případům s tím, že samozřejmě by tam měla existovat nějaká platforma nebo nějaké jednotné podávací místo či nějaký internetový systém, který by tomu napomáhal. Na závěr chci říct, jasné je, že účinná e, organizace ADR Eh, samozřejmě je velmi žádoucí, nevylučuje kolektivní eh, žaloby, kolektivní očkodnění, naopak se navzájem doplňují. A mm, ještě takový malý návrh eh, na adresu komise. Bylo by dobré zvážit formulace. ADR. Lidé prostě nevědí, co to je. A ve všech jazycích se to musí nějak překládat způsobem, který navozuje trošku něco negativního je to alternativní forma, ale alternativní k čemu? Co má spotřebitel si představit pod slovem alternativní? Dejme tomu, prosím, pozitivnější název. Nemohli bychom tomu například říkat eh, eh, řešení dohodou, eh, řešení sporu dohodou, nebylo by to lepší než alternativní, aby se v tom vyznali jak spotřebitelé, tak podniky. Prosím, dejme tomu nějakou zkratku, nějaký název, který bude srozumitelnější. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji za, ten, za tuto velice komplexní odpověď. Já jsem si přečetl pochopit také vaše poznámky a myslím si, že eh, je velice dobré, že ten výzkum vlastně doplňuje to, co nás tady zajímá. Také to souvisí s tou chartou. Eh, velice mě zaujalo to, co tady zaznělo o těch legislativních instrumentech, které by se měly eh, soustředit spíše na výsledky než na některé procesní záležitosti. A to se projevilo i v tom vašem příspěvku. Teď eh, pojďme dát slovo stínovým zpravodám. Nevím, jestli pan Majer chce k tomu si vzít slovo. Já vím, že jste tady nebyl, takže možná bychom nejprve dali slovo paní Weilerové a potom pan Majer dostane slovo a po něm pak pan Fox a možná, že potom už budeme moci ukončit tuto diskusi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já si myslím, že e, naše stanoviska nejsou tak rozdílná. E, naše frakce a zpravodaj, e, rozdíly mezi našima stanoviskem a zpravodajem. ADR to bylo i ve studii, tam, kde je zavedeno, a tam, kde je známo, tam, kde již nějakou dobu funguje, je úžasným úspěchem. Je to flexibilní řešení, rychlé řešení, levné řešení, ne nutně veřejné, ale funguje. Pro oba partnery je to naprosto smysluplné, jak pro eh, spotřebitele, tak pro podniky. Moje první otázka. Máte nějaké zkušenosti s Eh, se sektorem P2B, to znamená spotřebitele k firmám. Eh, v Německu se objevilo několik případů, kde eh, různí, různé spolky odborných pracovníků, pracovníků měly spory s firmami, takže nejenom spotřebitelé firmy, ale i jaksi veřejnost firmy. Za další Není mi naprosto jasné, zda tedy potřebujeme legislativní návrh nebo ne. Ti, se kterými jsem hovořila já, eh, říkali, že rámcové návrhy by, od komise by možná stačily, není nutné zabíhat až do legislativního návrhu. Na právním výboru a v našem výboru eh, společně s parlamentem ale říkají, že potřebujeme legislativní návrh, Možná, že přece jenom by to bylo smysluplné. Nicméně souhlasím s tím, že to musí být postaveno na dobrý, dobrých základech. E, máme evropskou směrnici, e, musí vždy něco existovat. Když to nebude existovat, jako je to v Bulharsku a v jiných zemích, tak se ten celý systém sesype. Poté e, databáze komise, tak jak teď existuje. Já jsem se do ní ještě nemohla podívat, ale je v ní něco, co by nám mohlo pomoci, pokud jde o nejlepší postupy z členských států? Eh, nebo potřebujeme ještě více informací, pokud se máme pohybovat v online doméně? Eh, dále eh, na zpravoda je otázka, vy jste to už zmiňoval, celá ta věc toho legislativního návrhu a jednotnou Eh, jednotný evropský systém průkazů. Když eh, toto je podle mě eh, proti, to, to si podle mě protiřečí. Když mluvíme o evropském průkazu, když mluvíme o takovéto chartě, tak to přece není inkluzivní v rámci tohoto návrhu. Takže je mi nejasné, co myslíte touto chartou. Eh, Když jde o nezávislost a odbornou způsobilost, souhlasím s vámi zcela. Potřebujeme jednoznačně normy a standardy, to je, to je jasné. Potřebujeme finanční nezávislost, Eh, potřebujeme samozřejmě dostupné finanční prostředky pro tyto spotřebitelské spory, s tím souhlasím. Eh, vy jste říkal, že by to mělo být celé zdarma, ale přece ta, ten proces není eh, zadarmo, ten přece něco, něco stojí. Dejme tomu, že by byl bezplatný pro spotřebitele, ale pro, pro firmy a jiné spolky by měl být alespoň nějakou dobrovolnou formou financován já si nemyslím, že by bylo vhodné, zejména ve státech, kde zatím vůbec nic existuje, že by náklady nesl stát. Například, že by tedy bulgarská vláda zajistila, že nějaký takovýto systém bude existovat. Pak by ta vláda na tomto systému musela mít, eh, musela mít zájmy. Já si myslím, že zájmy na tomto mají hlavně firmy, protože je to rychlý a levný systém řešení spolu, tak, sporu. Takže eh, náklady tam jsou jasně, ale kdo je bude hradit, to musíme ještě rozhodnout. Velice důležité je také to, aby byla možnost, vybudovat určité kroky v celém procesu, kdy se řekne, dál už to nejde, nelze e, dosáhnout konsenzu a musíme k soudu. Toto musí být vždy možné a to pro obě strany zúčastněné v tomto sporu. Vy jste zmiňoval i pečeť kvality evropskou. To je pro mě jednoznačným měřítkem eh, kvality. Ve spojitosti s chartou by to, myslím, fungovalo dobře, to budeme muset ještě lépe naplánovat. V Německu například, a to už se dostávám k závěru, máme velice dobrý eh, systém eh, souběžně působících veřejných a soukromých prostředků v Německu je samozřejmě ten systém poměrně eh, rozsáhlý a mohlo by, mohlo by dojít ke zlepšení kvality mediátorů, ale celkově nechci, bych nechtěla, aby bylo jediné kontaktní místo na přeshraniční, na přeshraniční spory. Tam toto jednotné místo není smysluplné, ale pro lokální úroveň eh, může, eh, může tato může taková to mnoho, mnoho, mnoho značnost systému krásně fungovat. E, pro tuto debatu e, je, myslím, důležité nejenom do, do konce tohoto roku, ale i dále, aby e, byly, aby byly studie vědecké přeloženy do více jazyků, nebo alespoň, aby část, to schrnutí té studie bylo přeloženo do více jazyků, aby tomu rozuměli všichni. Děkuji mnohokrát. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, já musím za chviličku odejít, ale kolegové eh, tu zůstanou a budou mě poté informovat. Několik málo bodů k tomu, co říkal pan kolega Rochefort. Eh, děkuji mu za předložení této zprávy, za velice zajímavé myšlenky. Podporuji je jako moje předřečnice. Jenom několik málo věcí. Souhlasím s tím, že znalosti eh, takovýchto procesů jsou alfou a omegou procesu. Pokud něco neznáme, tak to nepoužíváme. To je jasné. To vidíme v Německu eh, například s těmi malými, malými nároky Eh, když, i když máme podklady pro všechno, co potřebujeme, když neznáme systém, tak jsme zkrátka bezradní. Proto potřebujeme informační kampaně, eh, Kromě toho mm, je nutno říci, že databáze komise je příliš komplikovaná. Lidé, kteří se nevyznají v počítači, eh, těm tato data nic neřeknou. Měli bychom mít, já si myslím, webové stránky, které budou psany neúředním jazykem, Eh, takto, jak jsou, jsou samozřejmě použitelné úředníky, ale měly by být dostupné i každodenním běžným, obyčejným uživatelům, tak, aby se i tito mohli informovat eh, o tom, co kde v jakých jazycích najde. Za další, eh, některé pojmy bychom měli konkretizovat. Já jako právník samozřejmě vždy chci co nejjasnější definice všeho, tak abychom eh, se nehádali, nepřeli kvůli definicím, například eh, profesní organizace, to, to musíme lépe definovat. Eh, jedná se o jaké podniky, malé, střední, ale i mikropodniky a tak dále. Musíme diferenciovat zkrátka. Za další, Eh, otázka, ve které zcela souhlasím, pokud jde o nezávislost a kompetenci, ale eh, pokud jde o kompetence v tom nejširším slova smyslu, Eh, kde budeme mít mnoho různých úrovní systémů, nejenom jeden pro Německo, nejenom jeden pro Francii. To bude stát i hodně peněz. Kdo to zaplatí? Když ne stát, tak to musí být podniky. Proto se musíme ptát, eh, zda si to podniky mohou dovolit. Když je to podnik o jednom, dvou lidech, tak si to zkrátka dovolit nemůže, ehm, ale eh, když jsou to velké podniky, tak je situace úplně jiná. Situace je celá řada, takže mm, musíme dosáhnout určité kombinace mezi definicemi, kompetencemi a náklady vlády. Pokud jde o nezávislost eh, nebo eh, nezávislost nákladu tohoto procesu, i toto musíme zohlednit, protože když něco je zcela zadarmo, tak to buď nemá žádnou cenu, nebo to bude zneužito. To je zkrátka lidská přirozenost. Eh, otázka je, zda například by se neměl platit nějaký prahový poplatek 20 nebo 50 euro který pokud eh, se ve sporu uspěje, bude vrácen. Protože mm, tak, i takovéto nesoudní spory mohou být velice, velice drahé. Eh, člověk se musí informovat, člověk musí být schopen eh, se rozhodno, rozhodovat. Takže jeden rozhovor určitě složité případy nevyřeší, tak to zkrátka nebude. A princip ve všech členských státech je takový, když někdo, někdo vyhraje, tak neplatí nic, kdo prohraje, tak eh, platí všechno. Eh, to nemusíme přejímat naprosto tak, jak jsem to teď popsal, to je jasné, ale není, myslím, také možné, eh, že řekneme, zaplatíš to ty, bez ohledu na to, jak je velký podnik, kterého se to týká, jak je závažný ten případ a tak dále. Takže i toto musíme zvážit, i zde musíme dělat rozdíly. Protože Eh, nelze eh, brát v ohled případy, kdy střední podnik eh, má spor s nějakým jednotlivcem, který by pak na konci, když prohraje, měl platit náklady na celý spor. Takže, ale to už se opakuji. Těším se na další diskusi která je jednoznačně důležitá. Tento systém ADR je dobrá věc, kterou všichni chceme a proto chci podpořit zpravodaj i v další aktivitě. Děkuji. Um, Dobrá, já bych eh, teď eh, vám chtěl ještě říci, že eh, ještě další kolegové požádali o slovo. Dalším řečníkem je pan Fox, protože je stínovým zpravodem za EKR, dále paní Saler a pan Žuva, kteří také požádali o slovo. Doufám, že tyto poznámky budou stručné, protože máme ještě další body. Pan Transvedilis bude hovořit po panu Foxovi a ještě jsem byl požádán o e, e, jednu možnost promluvit, ale chtěl bych říci, že čím další budou vaše připomínky, tak tím kratší bude diskuse k těm dalším bodům na programu. Takže pan Fox je první. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat komisi za tuto velice zajímavou a velice Eh, informativní eh, studii. Chtěl bych také poděkovat zpravodaji panu Roškortovi. Eh, myslím si, že se jedná o tu chartu, ve které budou určité instrukce. To je velice správný přístup. Hovoří o pragmatickém systému, efektivním a rychlém systému a systému, který bude také dobrovolný. Já s těmi všemi věci souhlasím. Chtěl bych reagovat na to, co řekl pan Mayer o nákladech. Myslím si, pane Majere, že trošičku ten problém zveličujete, protože já si myslím, že ten systém ADR, který funguje je pochopitelně prospěšný pro firmy. A alespoň ze zkušenosti ve Velké Británii vím, že takovýto systém by měl být zadarmo, protože jinak to spotřebitelé nebudou používat. A e, já si myslím, že by e, neměl vzniknout nějaký problém přílišné zátěže tohoto systému v důsledku toho, že někteří e, lidé se na to budou obracet s naprosto drobnými a nesmyslnými případy. Já si myslím, že eh, prospěšné skutečně je to, že lidé se neobracejí na soud, proto si myslím, že místo toho, abychom měli zavedené požadavky, eh, pardon, poplatky, které by znamenaly, eh, že jednoho dne tento systém přestane úplně fungovat, myslím si, že bychom měli jít touto cestou spíše. Ehm, s panem Brošfortem nesouhlasím v jedné věci, to je odstavec 3 jeho stanoviska kde hovoří o existenci efektivního systému, eh, který je naprosto zásadní. Já s ním nesouhlasím, on to ví velice dobře. Eh, já si myslím, že s panem Rošefortem se tady neschodneme, já se na to dívám jinak, možná se k tomu můžeme vrátit někdy jindy. Eh, chtěl bych se teď obrátit na sekretariat, jestli byste se mohli podívat na anglický překlad tohoto odstavce 3, to je naprostý nesmysl. Já jsem se přečetl ve francouzštině, tam to zní rozumně, ale myslím si, že někdo to skutečně by měl přečíst. Já když vám teď to anglicky přečtu, tak nebudete vědět vůbec, o čem to je. Souhlasím s panem rochefortem v tom smyslu, že ty, eh, ten národní systém potřebuje koordinaci, pokud se jedná o přeshraniční spory, ale přesto si myslím, že bychom se měli eh, vyhnout eh, tomu, že by toto vedlo k vytvoření dalšího orgánu, který by na to dohlížel. Jinými slovy, měli bychom k tomu přistupovat lehce a měli další věc by byl přístup k těmto věcem ve všech jazycích, ale skutečně musíme udělat všechno pro to, abychom se vyhnuli zbytečné další byrokracii. E, co se e, týče e, publicitě, i ta musí být proporcionální. Pochopitelně, že nám jde o to, aby spotřebitelé byli informováni, ale nemůžeme zatěžovat malé a středně velké podniky také ve smyslu, že by to znamenalo další náklady pro ně. Já již nebudu zdržovat. Děkuji panu Rošfortovi ještě jednou za velice dobře odvedenou práci. Děkuji, děkuji pane Foxy. Vy jste řekl, na začátku, že ta prezentace byla eh, komise. Ne, bylo to eh, připraveno našimi konzultanty, takže je potřeba, abychom eh, jak si to zde zúraznil pan Transfilidis. Děkuji, děkuji, pane předsedo. I já bych velice rád poděkoval eh, těm odborníkům, kteří se předložili tu eh, eh, studii, to znamená konzultantům, ale také panu zpravodaji. Myslíme si, že tento mechanismus ADR je velice důležitý instrument pro ochranu spotřebitelů. Je ale jasné, že pro spotřebitele je velice obtížné vyznat se ve všech těchto systémech, které se nabízejí v Evropě, takže si myslím, že bychom měli mít určitý model ADR, a měli bychom propagovat tyto, tento mechanismus, protože lidé tento systém nevyužívají dostatečně často a nejsou tedy zvyklí eh, na tuto praxi. Musíme eh, zajistit eh, také možnost kolektivního odškodnění pro spotřebitele. Spotřebitelé by měli mít možnost vyřešit své spory s firmami při nízkých nákladách. To, nákladech to pochopitelně dále zvýší důvěru spotřebitelů a kromě toho to také zvýší poptávku po Eh, produkty, které se prodávají online. Eh, většina členských států stále eh, ještě nemají, nemá přístup k tomuto mechanismu a lidé mají pocit, tedy hlavně spotřebitele, že vlastně ta situace není uspokojivá a že ten systém, který existuje, také uspokojivý není. Je potřeba, aby komise zintenzivnila svou práci tak, aby podpořila eh, důvěru spotřebitelů v tyto systémy a to v celé Evropě. Děkuji. Teď bych požádal paní Stylerovou skutečně o velice stručnou, eh, stručnou, stručnou, eh, stručné vystoupení a to samé, o to samé požádám eh, potom pana Žuba a dalšího. Takže paní Stylerová jako první. Děkuji, děkuji pane předsedo. A také bych chtěla poděkovat autorům této studie, chtěla bych poděkovat také panu zpravodaji, budu velice stručně hovořit. Myslím si, že je zajímavé na té studii, jestli se podíváte na různé země, například Německo má 203 ADR, Eh, eh, eh, mechanismu v Bulharsku neexistuje ani jeden. Jestliže se podíváte potom na ten seznam a těch všech případů, jak je to tady v tabulce, tak tady skutečně se jedná o 100 tisíce případů, ale bohužel nemáme statistiku ze všech zemí. Možná, že Um, ten, ta němec, ten německý příslušný úřad um, tyto věci má a nám by bylo, bylo by velice užitečné eh, tyto věci mít k dispozici, ale je potřeba si uvědomit, že v různých jurisdikcích existují různé situace a to srovnání není úplně jednoduché. Um, Myslím si, že je docela dobré se podívat na ty věci, které jsou na, na stránce 36. To je ten případ, kdy eh, eh, dáváte příklad toho, jakým způsobem funguje ombudsman a jakým eh, způsobem řeší ty nejrůznější případy. Myslím si, že ten váš příklad byl velice dobrý příklad toho, jakým způsobem můžeme působit přeshraničně. Co se týče Eh, justice a myslím si, že pan Fox se o tom zmínil ve Velké Británii, ostatně pan Mayer hovořil o nákladech této souvislosti, ale pan eh, Fox hovořil o situaci ve Velké Británii a já si myslím, že toto je eh, velice důležité, protože si myslím, že chudí lidé by neměli být v žádném případě diskriminováni a neměli by mít nemělo by jim bylo být bráněno v tom, aby se dobrali spravedlnosti. Děkuji. Pane, Pane předsedo, Eh, řešení sporu dohodou, to opravdu je prospěšné pro všechny. Je to rychlejší, levnější a konečně to také dává eh, určitý pocit, že eh, je tady určitá logika, někomu se dá zapravdu a někomu ne v tom sporu. Já bych tady předložil pět otázek na adresu pana Rošfora. Za prvé, já musím říct, že to dobře nechápu, Eh, jaká je vazba mezi odstavcem 1 a odstavcem 6. Tedy buď chceme, eh, aby tady byl legislativní návrh, anebo chceme navrhnout chartu, ale nechápu, proč eh, tady navrhujete obě věci najednou. Za druhé, otázka označení kvality. Jak to nějak sjednotit, když je tolik různých postupů, o kterých jste hovořil? Za třetí, vazba mezi řešení dohodou a kolektivní žalobou. Vy ve zprávě hovoříte o obojím. Bylo by možná zajímavé zdůraznit, že kolektivní e, očkodnění musí být tím posledním krokem poté, co řešení dohodou nevyšlo. Ale není to totéž, nebo není to na stejné úrovni. Eh, ukažme, jak důležité je využít zprostředkování, tedy mediace. A teprve tak, když se lže, můžeme použít jiný prostředek, jako je kolektivní očkodnění. Eh, další bod, odpovědnost podniků. Myslím, že je důležité motivovat eh, podniky, aby informovali Eh, spotřebitele o možnosti takového řešení, nenechat to pouze na obchodních komorách. A poslední bod. Souhlasím s těmi, kdo hovoří o tom, že by eh, systém měl být zdarma, aby to bylo pružné, aby eh, se občané na tento postup obraceli. Děkuji. Mrs. Rapti. Paní Rapti, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já jsem požádala o slovo, protože si myslím, že ty dvě zprávy eh, se budou diskutovat společně. Eh, ale vzhledem k tomu, co řekl můj předřečník, možná teď nebudu hovořit, protože budu představovat svou zprávu a promluvím potom. Nevím, co je lepší, pane předsedo. Já myslím, že o vaší zprávě budeme diskutovat separátně. Eh, teď eh, řešíme tu, eh, tu studii o ADR o pan, panu Rošfor, zprávy pana Rošfora. Dobrá, tak tím pádem budu pokračovat. Chtěla jsem říci, ně, několik věd k tomu, že eh, v podstatě kolektivní očkodnění a ADR jdou ruku v ruce, eh, proto jsem si myslela, že bychom ty dvě zprávy mohli řešit společně. Eh, na druhou stranu, ale i vy máte pravdu, tato dvě témata bychom měli držet odděleně. Já jsem eh, před chvílí přišla ze slyšení eh, z vlastní iniciativy právního výboru, pokud jde o hromadná očkodnění. A na tomto slyšení se o hromadných očkodněních a ADR hovořilo jaksi smíšeně, jako by se tato dvě témata prolínala. Eh, pan Juvin hovořil o tom, jak daleko může ADR jít a do jaké míry se liší od, kolektivního očko- eh, od procesu kolektivního očkodnění. Přesně to se na tom slyšení řešilo. Já si myslím, že eh, bezplatný přístup k systémům ADR by byl prospěšným, ale pak zas pan Mayer mluvil o něčem velice zajímavém. To, co lidé dostanou zdarma, berou často jako něco, co nemá žádnou hodnotu. A tím pádem to podceňují. Takže bezplatnost by byla užitečná pro spotřebitele, zejména pro ty, eh, kteří nemají tolik peněz. Eh, a obecně já si myslím, že ADR je velice užitečný mechanismus, ale zároveň si myslím, že na podporu ADR musí existovat systémy hromadného očkodňování. Vidím, že pan předseda uh, už chce, abych skončila, takže tím pádem skončím a nechám si zbytek na svou zprávu. Děkuji. Děkujeme vám. Děkuji. <clears throat> Teď uh, pan Rysep, možná, že byste chtěli ještě k tomu něco dodat. um potom pan Albert, pokud on si bude přát k tomu ještě něco říci a nakonec dám slovo zpravodaj panu Rošofortovi. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já budu velice hovořit stručně, protože máme málo času. I já bych chtěla poděkovat panu Albertovi za tu prezentaci té zprávy, té studie. Eh, myslím si, že tato studie vychází z práce, která již, eh, eh, kterou již která již byla vypracována pro DG Sanko. Toto je ještě hlubší analýza této věci. My velice podporujeme závěry této studie, této zprávy, hlavně co se eh, týče té potřeby eh, vytvořit nový instrument ehm, eh, ať už se jedná o ADR nebo o ty ADR, které se zabývají přeshraničními spory. Já teď se obrátím přímo na pana Rošfora Chci poděkovat panu Rošforovi za práci, kterou odvedl a děkuji také všem poslancům, eh, kteří vystoupili v diskusi. Chtěl bych říci, že návrh zprávy eh, pana eh, Rošfora hovoří o připravovaném návrhu legislativního textu. Ano, chci potvrdit, že skutečně připravujeme návrh směrnice o ADR. Budeme přemýšlet o tom názvu ADR. Ono to není tak jednoduché, musíme mít název, který je právně v pořádku. Zda to můžeme změnit nebo ne, to musíme opravdu zvážit, ale chápeme váš návrh. Náš návrh směrnice chce vlastně budovat na tom, co už existuje, na základech toho, co už existuje v členských státech. E, takže nechceme rušit to, co už v členských státech dobře funguje. Chceme spíše jenom doplnit ty mezery, jak to tady také zaznělo mít tedy ADR i v těch oblastech, i v těch oborech zeměpisných, i odvětvových, kde to ještě neexistuje. A e, podle e, toho opravdu reagujeme vlastně na to, co navrhuje zpravodaj. Pokud je o chartu s principy ADR, můžeme o tom přemýšlet, že by existovala taková charta, která by doplnila právní text a trošku podrobněji rozebrala některé principy, které bychom si přáli dát už přímo do samotné směrnice. A pokud jde o ty principy, tak eh, naprosto se stotožňujeme s tím, co je vyjmenováno ve zprávě. Pokud jde o bezplatnost eh, pro spotřebitele, ano, vyslechli jsme i, co řekl pan Majer, paní Styler a paní Rapty. Myslíme si, že je důležité eh, zajistit eh, bezplatnost pro spotřebitele, ale mohli bychom mít i princip, že tady určitý náklad by také se platil. Ten by eh, nesměl být pro spotřebitele vysoký, musel by být spíše symbolický, ale prostě vyjadřoval by do jisté míry to odhodlání spotřebitele se do sporu pustit. Ve zprávě pana Rošfora jsou další aspekty. Myslíme si, že návrh ADR se musí omezit pouze na C2B, to znamená na eh, problémy spotřebitelů vůči podnikům. To zohledňujeme v našem návrhu. Pokud jde o otázku online postupů a přeshraničního aspektu, ano, souhlasíme, že by bylo dobré mít platformu nebo portál na internetu a reaguji i na to, co řekl pan Fox, eh, tedy eh, aby tady nebyla nějaká evropská struktura, která by byla v rozporu s tím, co je na vnitrostátní úrovni. Takže takový online dispute resolution a online cross-border uh, resolution, to by mohlo být takové propojení s tím, co v rámci ADR existuje už na vnitrostátní bázi. Opírat se o pozitivní zkušenosti, které již existují, například eh, v European Consumer Centers Network a mít také jednotný přístup pro spotřebitele, eh, který by je pak nasměroval na ten příslušný systém ADR. Souhlasíme také s názorem toho, co říct, eh, s názorem pana Rošfora. Komise má v úmyslu navrhnout i Eh, nařízení, které by se týkalo eh, také řešení online, které by vlastně šlo ruku v ruce s tou směrnicí. Je velice důležité, abychom měli legislativní eh, nástroje, které náležitě informují spotřebitele. S tím v komisi počítáme, ale asi bychom potřebovali nějaký kvalitativní skok vpřed, protože to, co zatím je, to jsou spíše takové nominální rejstříky, které eh, dávají seznam všech ADR, které existují eh, v EU. A konečně ještě ten, to označení kvality. To je zajímavý názor, budeme o tom přemýšlet v rámci toho, co se diskutovalo. A konečně a kolektivní očkodnění. Já jsem vzala na vědomí, co tady zaznělo od pana Foxe, pana Žuvéna, paní Rapty a když mi dáte příležitost, tak eh, až o tom budeme diskutovat, tak se k tomu zase vyjádřím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji eh, za eh, to, že jste nás seznámila s některými otázkami, na kterých v současné době pracujete. Uvědomujeme si strategický význam všech těchto věcí. Chtěl bych jenom ještě zdůraznit, že se jedná o stanovisko pro právní eh, eh, výbor, eh, ten, tento výbor se rozhodl, že všechno toto spadá pod naší zodpovědnost, takže myslím si, že pan Rošfor potom, až o tom bude hovořit zástupci výboru pro právní záležitosti, bude z toho vycházet. Pane Alebarte, chtěl jste ještě něco konkrétně říci, něco v reakci na to, co jste tady zaslechl? Já bych pouze chtěl stručně Eh, eh, se vrátit k některým otázkám a také bych chtěla říct si něco o tomu, jestli máme důkazy. Co se týče toho, jestli máme eh, výzkum, ne, výzkum v oblasti RR to jsme nedělali. Za druhé, otázka databáze komise. Myslím si, že tady je velice důležité poznamenat, že v té současné situaci se jedná o databázi pro odborníky, můžeme říci, ne pro spotřebitele. Myslím si, že je pochopitelně velice důležité mít určité základní ukazatele, eh, které budou odkazovat eh, eh, spotřebitele na příslušné stránky, ale nevím, jestli v současné době je to možné. Co se týče standardu a kompetencí systému ADR, myslím si, že je velice zajímavé jedno zjištění a sice, když jsme dělali výzkum pro komisi v roce nine a teď v rámci této studie, ta otázka ombudsmana eh, je vlastně otázka, která není k řešení, protože eh, tato funkce existuje, eh, ten systém funguje dobře, existují určité standardy, které jsou obsaženy také v doporučení komise, tyto věci jsou dostupné a dochází k závěru, že tyto standardy nejsou příliš praktické, takže některé ty systémy ADR eh, nevědí, jestli se mají, odkaz, jestli mají odkazovat na tato doporučení, protože tato doporučení jsou příliš abstraktní, čili já si myslím, že by bylo skutečně dobré mít určité eh, praktické návody, ale eh, náš výzkum eh, neukazuje, že by tyto věci měly představovat nějaký extrémní problém eh, pro ty zainteresované strany. K otázce nákladů je zřejmé, že existují různé způsoby, jak tuto věc ošetřit. Myslím si, že eh, v každém případě vždycky to bude mít určité plusy a mínusy, ale je potřeba zajistit, aby ten systém byl udržitelný a bezpečný. Ehm, to jsou asi ty hlavní věci, na které jsem chtěl reagovat. Možná úplně poslední poznámka. Vy jste Eh, opakoval to, že my zdůrazněme potřebu nového legislativního rámce. My eh, se snažíme tím odpovědět na tři otázky. Za prvé, jestli jsou určité problémy s prosazováním a odpověď na to je zcela jasné ano druhá otázka je, je ADR dobrý nástroj? Zde můžeme zcela jasně říci ano. A třetí otázka je, jestli se bude ADR dále vyvíjet sám o sobě, tak aby spotřebitelé skutečně měli možnost eh, očekávat, eh, že tento systém bude dostupný ve všech eh, státech. Mohu říci, že na základě zkušenosti z posledních deseti let toto je skutečností jenom za předpokladu, že existuje příslušná legislativa. Pan Rochefort. Très vite, euh, deux, deux, trois remarques en fait. Je remercie euh, les shadows. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a poděkovat všem kolegům, kteří vystoupili v rozpravě. Bylo to velmi konstruktivní a budu to brát v úvahu. Dvě věci vyplývají z diskuse. Otázka nákladů, e, otázka směrnice a charty a otázka kolektivního očkodnění. Pokud jde o náklady, tak já chci říci, že zcela souhlasím s tím, co řekl pan Fox, že e, když něco bezplatné, eh, tak eh, je to proto, aby to uplatnilo, aby to bylo využíváno. Ano. My si myslíme, že prostě cílem je, aby spotřebitel nešel k soudu. Ve Francii, když jdete k soudu pro eh, s nějakou malinkou věcí, tak je to zdarma. A když u ADR bude nějaký poplatek, byť i nízký, zatímco soud je zdarma, no tak vlastně ty lidi pošlete k soudu, dosáhnete pravý opak pod 1500 eur máte přístup zdarma eh, k soudu. Takže ne, tím, že stanovíme poplatek, prosím, ne, nesmíme dosáhnout pravého opaku, že lidi pošleme k soudu. Dále otázka charty či směrnice. Já myslím, že já samozřejmě jsem pro směrnici, někdo souhlasí, někdo nesouhlasí, o tom se dá diskutovat. Ale já nevidím, v čem je to rozporuplné s tou chartou. Charta přece velice dobře funguje u mediátorů. Oni vždycky používají slovo charta. Čili tu chartu bychom měli považovat jako něco, co, jak řekla také zástupkyně komise, něco, co trošku dále podrobněji rozvede ty principy, konkrétně jí to popíše věci. A třetí poznámka, eh, otázka eh, kolektivního očkodnění, o tom za chvíli budeme hovořit, ale teď už eh, poznámka ADR jsou většinou jednotlivé žádosti. To není Eh, že nějaká dílčí část kolektivních eh, žalob. To jsou jednotlivé žaloby, jednotlivé spory ADR. A poslední poznámka. Já myslím, že bychom neprospěli ADR, kdybychom z toho udělali nějaký nástroj boje proti kolektivnímu očkodnění. Naopak, myslím si, že když eh, ADR budou fungovat dobře a tím pádem kolektivní žaloby budou méně časté, tak si myslím, že to bude odpovídat zájmu spotřebitelů. Organizace spotřebitelů jsou eh, pro ADR. A pak ještě chci říci, že úplně souhlasím s tím, co řekl kolega Žuvan. Eh, kolektivní eh, žaloby, to by měl být ten poslední prostředek, když ostatní nefungují. Čili nesměšujme, prosím, individuální eh, jednotlivé spory a kolektivní odškodnění. Well, thank you very much. Děkuji, eh, děkuji. Myslím si, že toto bylo mimořádně eh, komplexní výměna názorů. Chtěl bych vám všem poděkovat za vaše připomínky, také za skupině komise. Pane Rošfore, 19. července máme termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Potom to půjde do eh, výboru pro právní záležitosti, i tam to budete určitě velice intenzivně podporovat. Teď, kolegové, eh, skutečně je třeba si uvědomit, že máme málo času. Já eh, bych chtěl ještě jednou ale poděkovat eh, konzultantům, kteří připravili tuto mimořádně dobrou zprávu. Eh, já vím, že budete k dispozici i dále, abyste reagovali na naše otázky, ale děkuji vám v tomto okamžiku za to, že jste si udělali čas a přišli mezi nás a zůstali tady i v průběhu diskuse. Um Eh, paní Rapty, teď eh, eh, té vaší zprávě se můžeme věnovat maximálně 20 minut, každopádně se tomu budeme věnovat ještě později. Pan Živán, pan Freudsman, pan, pan Fox, pan Kamba tady není, paní Fence tady také není. Pan Transeferidis tady je, ten asi bude chtít něco říci v reakci na tuto zprávu. Musíme skončit ale ve 12 hodin, protože potom budeme mít prezentaci komise Eh, k otázce smlouvy o, úvěru, o úvěrech, respektive hypotékách na eh, bydlení. A to budeme skutečně muset eh, tuto prezentaci zahájit nejpozději v 12 hodin, takže teď budu velice přísný. Paní Rabky, čím déle budete prezentovat svou zprávu, tím méně času budou mít stínoví kolegové, takže si to rozmyslete, co je pro vás důležité. Teď ale vám dávám slovo a můžete tedy nám představit svůj návrh zprávy. Dobrá, pane eh, předsedo, já jsem tomu rozuměla. Eh, budu hovořit eh, co nejstručněji to je možné. Dovolte, abych na úvod řekla, že plně souhlasím s tím posledním bodem, který řekl pan Rošfor. Já skutečně to podporuji. Za druhé, ten existující rámec v Evropské unii Eh, fakticky znamená, že spotřebitelé a malé a středně velké podniky eh, mohou přijít k určité újmě, za kterou nezískají eh, odškodnění, které jim náleží. Za další, Myslím si, že by bylo dobré, kdyby komise eh, zahájila určitou legislativní iniciativu k této věci. Za třetí bych chtěla eh, ještě jednou potrhnout, zdůraznit, to, že je potřeba, abychom kdykoliv to bude možné, eh, podpořili možnost časného řešení sporu, protože žaloba u soudu by měla být vždy vnímána jako to, ten poslední krok. Eh, na závěr bych chtěla ještě eh, říci, že podporuji eh, potřebu uznávat rozhodnutí soudu v, tom, v těch případech, kdy je potřeba rozhodnout, jestli daný nárok je vůbec přípustný. Eh, další otázka je posouzení eh, zástupce eh, ze strany nebo zastoupení ze strany soudu a také je potřeba neustále zdůrazňovat ochranu spotřebitele. Další dvě věci bych chtěla ještě zdůraznit. To jsou věci, které jsou reakcí na to, co jsem slyšela v tom, na tom slyšení, kterého jsem se zúčastnila. To bylo to slyšení, které organizoval Výbor pro právní záležitosti právě k této otázce kolektivní žaloby a kolektivního odškodnění. Myslím si, že je potřeba, abychom eh, zdůrazňovali to, že nechceme systém, který existuje ve Spojených státech. Eh, veškeré eh, politické síly a také komise v současné době k tomu přistupují velice vstřícně. Komise Eh, ale eh, své úmysly nepředstavila naprosto jasně pan Dali, pan Almunia a také paní Redingová. Všichni tito komisaři pochopitelně tyto věci posuzují. Paní Redingová bude mít konečné slovo. Čili ten závěr z toho slyšení byl takový, že do konce roku eh, připraví komise sdělení, k této věci. Já bych teď chtěla eh, eh, ukončit eh, své poznámky tím, že řeknu, že by bylo velice užitečné, kdybych vám teď přečetla návrh, který předložilo Evropské fórum pro spravedlnost. V angličtině se hovoří o tom, že evropský model jak individuálního, tak kolektivního odškodnění vycházející z toho, že by tyto věci měly být iniciovány veřejnými orgány a měly být dohlíženy soudem, že toto všechno by mělo zdůrazňovat principy na celoevropské úrovni, které by umožnily jednotlivým členským státům přijmout tento model, aniž by se narušily způsoby, které odpovídají systému justice v dané zemi. Tečka. A to si myslím, že je důležité, pane předsedo. Děkuji. Děkuji, děkuji paní Rapti za eh, tuto velice eh, jasnou prezentaci a také za to poslední, co jste řekla, to je velice zajímavé skutečně. Pojďme teď na eh, stínové ehm, zpravodajné nejprve pan Žuvan. Pane, ehm, pane předsedo, paní Rapty, Jestliže e, e, tedy podporujeme tento systém evropského odškodnění a žalob, potom nesmíme dělat jednu chybu a sice nesmíme zapomínat na to, že je potřeba bránit podniky a firmy v Evropské unii, protože v Evropské unii existuje celá řada států, které přijali tuto legislativu týkající se kolektivních žalob a kolektivního odškodnění. A to může být jakýmsi trojským koněm e, pro celou tuto oblast, kterou zde popisujeme. Eh, jestliže tedy eh, vycházíme eh, z toho amerického příkladu. Potřebujeme mít evropský systém, to je zcela jasné. Chtěl bych teď reagovat na některé ty body, které tady zazněly. Myslím si, že váš návrh stanoviska by se měl soustředit hlavně na spotřebitele, ale eh, v jednu chvíli jste hovořil o občanech. Mě by zajímalo, jestli tady je určitá eh, nejednoznačnost, eh, nebo proč hovoříte jednou o občanech a jednou o spotřebitelích. V několika bodech potom odkazujete na vztah mezi profesionálními pracovníky a firmami. Mě by zajímalo, jestli sem zahrnujete i, určit, i firmy v celé této oblasti kolektivních žalob a kolektivního odškodňování. Dále je to základní otázka eh, dobrovolnosti. Eh, já si myslím, že tady jste své stanovisko eh, nezdělila zcela jasně. Jestliže budeme analyzovat ten americký systém, jestliže se snažíme vyhnout se jakémukoliv zneužívání daného systému, tak pak si myslím, že bezpochybně můžeme říci, že bychom dobrovolně měli k tomu přistoupit takovému to systému. Co se týče financování, eh, zásadní zde eh, je právě otázka zneužívání. To je například financování ze strany třetích stran. To je ten problém ve Spojených státech, kde skutečně se může stát zdrojem eh, zneužívání celého tohoto instrumentu kolektivních žalob. Čili nechceme, aby se stalo eh, jakýmsi odvětvím eh, eh, tato možnost, že někdo pracující v tomto odvětví bude prezentovat tyto kolektivní žaloby za skupiny lidí. Jestliže se podíváme na návrh pozměňovacích návrhů, tak Eh, potom ten princip, že eh, ten, kdo eh, na tom ztrácí, vlastně platí, myslím si, že to vytváří určitou možnost, že by se do toho zaváděla kritéria související se zastupováním těch profesních asociací v Evropě. A myslím, že také nekladete dostatečný důkaz na tu Eh, mediaci ve srovnání mediace kolektivní odškodnění. Já, jak jsem už říkala před chvílí, myslím si, že by to kolektivní odškodnění mělo být až ten poslední použitelný prostředek a dále. Eh, hovoříte také o určitých eh, sankčních odškodněních, protože to si myslím, že to není, není zrovna v evropském prostředí dobrá věc, protože to je takový symbol pro ty uh, Eh, pro, ty, eh, pro to zneužívání těch kolektivních odškodnění. A já se těším na další diskusy na, všechny tyto, na všechna tato témata. Pan Kreuzmann, děkuji vám, pane předsedo. Já mohu podpořit eh, v podstatě všechno, co říkal předřečník. Nebudu to proto opakovat. Říká se, že spotřebitelé nedostávají to, co by měli dostat a to, ne, to není dobře. E, v členských státech, kde máme kolektivní žaloby, máme určitou právní kulturu a určité právní postupy. E, o tomto se už mnoho diskutovalo a je jasné, že je, e, že je strašně těžké sjednotit všechny tyto různé systémy jedinou směrnicí. Jeden příklad z Německa. V zásadě máme poměrně vysokou kulturu řízení sporů. E, k soudu se dostává v podstatě málo případů. 19% e, všech případů v Německu v roce 2009 e, mělo nižší hodnotu než 300 euro. Celkem hovoříme o 6,7 milionech řízeních a, a to znamená, že u nás mají občané Eh, velice dobrou příležitost bránit svá práva v rámci různých řízení. Nechci to teď porovnávat eh, s jinými zeměmi. Když otevřeme ale tuto pandořinu skřínku, budeme mít velice složitou situaci a eh, myslím si, že mnoho pozměňovacích návrhů k této zprávě situaci nevyřeší. Já jsem si napsal jednu větu, která tady byla řečena z návrhu komise, odpovídá národním systému. Takže to je něco, co vlastně chceme napasovat na národní struktury, eh, na národní právní systémy v jednotlivých členských státech. A to nepůjde vůbec snadno, protože máme různé struktury, eh, to jsme viděli i na tom slyšení, myslím, že to říkali kolegové z Itálie, eh, že tam ten systém zadávání eh, hromadných žalob je úplně jiný, protože jak si systém ADR jakýmsi předkrokem vůči tomuto. A já nevím, jak chcete zavádět jednotné opatření pro tyto procesy, když to eh, vypadá třeba v Itálii takto. Takže takovéto struktury nebudou vůbec jednoduché. Eh, v těch zemích, které mají takováto řízení, by vlastně to byl takový krok zpátky. Například v Německu a e, tím pádem vlastně my, co něco máme, nebudeme mít nic. A proto si myslím, že bychom se měli pokusit e, dát lidem spíše více příležitostí. To je ten hlavní problém. E, ale když někde ta kultura sporů, tak to už existuje, měli bychom ji pouze podporovat. Děkuji. Děkuji. Pan Fox, ten na to jistě taky má názor. Eh, máte pravdu, pane předsedo. Děkuji paní Rapti za eh, to, co, eh, co jste nám předložila. Jak vy víte sama, také moji kolegové vědí z mé první z toho mého vystoupení. Tady já jsem řekl, že tento návrh komise je chyba. Já se obávám, že totiž nás to svede na stejnou cestu, na kterou jsme se dostali se směrnicí o právech spotřebitelů. Vy víte, že to se táhlo celá léta. Já si myslím, že moje nejlepší rada je vykat vykašleme se na to teď. Tohle to zkrátka fungovat nebude. E, pro nás to bude znamenat e, promarněný čas, promarněnou energii a za několik let možná se dopracujeme kompromisu, které se nebudou líbit vůbec nikomu. Čili skutečně nechme toho teď, dokud je čas. Na základě toho, co eh, vzhledem k tomu, že ani paní Rapty, ani komise zřejmě se nebude řídit mou radou, tak dovolte, abych vám dal ještě další radu. A sice, že ve svém stanovisku, a podívejme se teď na odstavce 9, 10, 11 a 12, Eh, tady hovoříte o těch eh, pojistkách proti zbytečným sporům a tak dále. Já s tím souhlasím, ale jestliže, eh, a to je mi líto, že to musím konstatovat, jestliže budete mít systém, který navrhujete, tak potom vlastně tím dáte pobídku k tomu, aby se vytvořil systém, na jehož základě potom organizace vlastně eh, budou neustále se eh, snažit nějakými spory se dobrat eh, určitého ehm, odškodnění. Myslím si, že dokonce i neziskové organizace potom budou uh, Eh, se snažit dobrat se za svou újmu, tak jako, a jako každá byrokratická organizace to bude plodit další a další byrokracii. Něco takového vůbec ale přece nepotřebujeme. Jinými slovy, já si myslím, že by se se měla omezit na vypracování takových širokých principů, na jejichž základě by si potom mohly jednotlivé členské státy tyto věci řešit. My eh, například musíme mít povolení soudce ve Velké Británii předtím, než můžeme přijít s takovouto veřejnou žalobou o očkodnění. Myslím, jestliže dojdeme tedy k tomu, že každý členský stát by měl mít takovýto systém, pak je to v pořádku, ale nechme to na každém členském státu, aby si vyvíjel ten systém tak, jak funguje na základě tradic, které existují v rámci daného právního systému v dané zemi. Pak si myslím, že ta práce bude užitečná, ale pokud eh, eh, budete mít vyšší ambice, tak to povede pouze jenom k obrovským problémům. Děkuji, pane Foxy. Teď paní Weile a potom Riso a nakonec paní Rapty. Ich mach's ganz kurz. Ano, ano, děkuji. Jenom velice stručně. Tato debata není nová. Všichni víme, že se v podstatě opakují neustále argumenty, neustále stejně argumenty pro a proti. Já si myslím, že doba uzrála proto, po pěti, osmi letech debaty o tomto politickém tématu, já chci říct si jenom jedno. Kultura hospodářsko-politická kultura v Evropě e, se čím dál tím více srovnává. Věci se přejímají. E, ze Skandinávie například jsme si mnoho, mnoho vzali, pokud jde o rovnoprávnosti a nediskriminaci. Ze Španělska přejímáme různé věci, takže tato kultura se sjednocuje. Ale jedno je jasné, e, z Ameriky nemusíme přejímat nic. Máme celou řadu politických systémů, a všeho dalšího, co z Ameriky zkrátka nepřijímáme. Pokud jde o tyto hromadné žaloby, e, protože z určitých e, zájmových důvodů jsme proti, e, je otázka, zda bychom něco přejímat měli nebo ne. Amerika není před, předlohou pro Evropskou unii. Máme vlastní, máme vlastní předobrazy. Dobrá, děkuji. Nikdo další hovořit nechce, proto tedy Eh, pan Ruso a poté paní, Rap, eh, pa, pardon, paní Ruso nejprve a poté paní, paní Rapty. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, jenom velice stručně. Můj komisař pan Dalí o tomto hovořil 26. května, paní Redingová 25. května. Oba řekli, že komise v současnosti provádí evaluaci vý, vý, výsledků výzkumu, proto nebudu hovořit nyní o tom, co bylo řečeno. Jak bylo řečeno dnes ráno na slyšení na výboru pro právní záležitosti, komise předloží eh, sdělení do konce roku, eh, kde se stanoví, jakým způsobem se bude s tímto tématem dále nakládat. Chci poděkovat paní Rapty na její, za její zprávu a za aktivitu, kterou vyvinula v rámci vytváření této zprávy a v rámci nacházení konkrétního, konkrétní správné cesty v tomto ohledu. A k tomu ostatnímu, co bylo řečeno, samozřejmě cokoliv, co uděláme na úrovni komise, bude zaleženo, založeno na eh, tom, že se chceme vyhnout eh, zneužívání systému, chceme zahrnout pojistky tak, abychom se vyhnuli situacím, eh, jako situacím, které se objevují v Spojených státech. K panu Foxovi, panu Kreutzmanovi jak bylo řečeno i v konzultačním procesu, to, co dělá komise, dělá tak, že respektuje právní systémy členských států. To je přesně důvod konzultací, eh, tak aby vše na evropské úrovni respektovalo i, i právní systémy v členských státech. Takže ještě jednou děkujeme vám za provedenou práci, budeme ji velice podrobně sledovat a do konce roku před parlament předstoupíme se sdělením, které bude přijato eh, po eh, schválení zprávy z vlastní iniciativy v Evropském parlamentu k tomuto tématu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Ruso. Děkujeme, že jste tu s námi eh, zůstala tak dlouho. Paní Rapty, máte něco na závěr? Ano, děkuji vám, pane předsedo. Co dodat? Nevím, kde začít ale mám jeden dotaz. My jsme tady všich, vy jste tady všichni dlouho, ale já jsem tady poměrně krátce v parlamentu. Takže já vlastně nevím, co jsem. Jsem karkulka v lese, kde jsou samí vlci a najednou si to musím uvědomit, nebo jak to je? Nejprve k panu Foxovi. Pan Fox zcela jasně už na začátku řekl, co si myslí. Už na první naší eh, debatě řekl, že takovéto hromadné kolektivní žaloby ne, děkuji a bylo to. Pan Živán, on mi dával naději, podobně jako pan Kreutzmann. Ale dnes oba najednou mají názor úplně opačný. A pokud mám být naprosto upřímná, dost mě zarazily určité názory, které zde zazněly. A víte, já se nehodlám tak snadno vzdát jako jednotlivec. Eh, většinou jdu zatím Eh, čím se zabývám poměrně tvrdě. A eh, toto stanovisko, pravda možná není tak závažné. Nicméně, abych, dostala, abych získala tyto výsledky, musela jsem konfrontovat různé politické skupiny, mimo jiné skupinu vlastní. A musel jsem konfrontovat i různé subjekty v mém členském státu. Takže bych vás poprosila, abyste na to nezapomínali. Při přípravě tohoto návrhu stanoviska jsem chtěla nechat celou řadu témat co nejotevřenější, aby mohlo dojít k debatě, protože jsem přesvědčena, že když se něco diskutuje, a to tak rozsáhle, jako v tomto konkrétním případě, tak nutně dříve nebo později dojdeme k bodu, kdy se věci vyřeší. Nevím, jestli toto je nějaká má milná představa nebo přílišná ambice. Já si myslím, že teprve dospíváme eh, k té finální fázi diskusí. Proto jsem, pane kolego, nezmiňovala to, ten systém opt-outů, opt-inů, přihlašování, odhlašování a tak dále. Já bych zkrátka jinak, kdybych to chtěla zmínit, tak bych řekla, no tak se odhlásíme všichni a nemusíme tady o tom diskutovat ale já chci být co nejotevřenější, chci vidět, chci znát vaše názory. Financování. Opět nastínuji pouze základní principy. Eh, o nich můžeme samozřejmě diskutovat, tomu já se nebráním. Eh, teď pokud jde o spotřebitele versus občana. Eh, já bych nechtěla, abychom podléhali deziluzi, každý občan je zároveň spotřebitel. Vy jste hovořil ještě o firmách, já jsem o tom mluvila už předtím. V Řecku je základní součástí našeho hospodářství, eh, spočívá v malých a středně velkých podnicích. A proto, ano, samozřejmě myslím právě na ně. V Evropě je to velmi podobné. Malé a středně velké podniky jsou velice důležité, to znamená malé a střední podniky, potažmo spotřebitelé. To jsou ti malí spotřebitelé a poté jsou velké společnosti vedle nich. A tím se dostávám ke dvou dalším věcem. Když hovoříme o spotřebitelích, eh, vypadá to, jako kdybychom vlastně neuznávali tu jejich a priori nevinnost, když si něco koupí. Eh, když si, dejme tomu, jdete koupit mobilní telefon, eh, tak, eh, tak jste, dejme tomu, úplně normální spotřebitel, ale zároveň můžete být, mít někdo, být někdo s nekalými záměry, kteří chcete žalovat společnost Nokia o stovky milionů dolarů, ale to trošku přehání. Mnoho společností zaměstnává tisíce občanů a já nechci, aby tyto společnosti trpěly tím, že musí platit nějaké náklady, protože když tyto společnosti sníží zisky a nebudou schopny provozu, dojde k tomu, že budou propouštět a pak budou občané bez práce. Ale opět, je to extrémní případ. Je to příklad, na, kterém chci ilustrovat svůj přístup. Chci vás zkrátka přesvědčit o tom, opravdu upřímně to říkám, jsem naprosto otevřená konsenzu Chci, abychom dospěli k dobrému koncenzu, protože když nebudeme dělat vůbec nic, tak opravdu nemá smysl v této debatě pokračovat. Já jsem přesvědčená, že můžeme dospět k dobrým výsledkům, můžeme, o tomto, můžeme toto diskutovat Například si třeba nemyslím, že téma těch, toho přihlašování, odhlašování je naprosto nejzásadnější k tomuto stanovisku. Jedná se o stanovisko, ne o zprávu. Já si nemyslím, že e, tuto práci děláme jenom proto, abychom reprezentovali politiku našich politických stran nebo skupin. Dost mě zarazilo, že na slyšení dnes, e, které pořádal výbor pro právní záležitosti, bylo, eh, a to chci zdůraznit, byla úplně jiná atmosféra, eh, než je v rámci diskuse zde. Opravdu se diskutovalo úplně jinak. Eh, ze všech stran byla vidět, byl vidět zájem toto téma prodiskutovat, zaměřit se na Evropu, na střed Evropy a ne na podrobnosti, které se mohou objevit na jejich okrajích. A to je pro mě naděje, že vytvoříme něco prospěšného pro spotřebitele a firmy v Evropě a pro Evropu jako takovou a pro eh, politický systém na našem kontinentu. Nesmíme zapomínat na to, že konflikt mezi Evropou a Spojenými státy existuje a bude existovat i v budoucnosti, ale v Evropě, myslím si, máme dostatečnou mentální i personální kapacitu, abychom toto vyřešili. Děkuji vám, pane předsedo, za slovo a za trpělivost. Děkuji za tu emocionální odpověď. Bylo to byla radost si to vyslechnout a těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji, protože vy jste zpravodajka za výbor a věřím, že vypracujete velice pečlivý návrh. Ehm, faktem je ale, že nakonec hlasovat budeme muset a možná se ne všichni shodnout. Ehm, stínoví zpravodajové mají čas do 19. července do 6 hodin, aby vypracovali pozměňovací návrhy. Uvidíme, zda se někam posuneme. Hovořit o tom budeme 19. září. Ehm, Věřím, že během tohoto období s nimi budete hodně diskutovat. Děkuji vám všem za spolupráci. Těšíme se na klidnější letní období. Uvidíme, jestli se nám podaří dosáhnout nějakých schod, až se vrátíme na podzim. Tak a teď už opravdu musíme pospíšit, protože máme velice důležitou další, velice důležité další téma smlouvy o úvěru na bydlení. Eh, to je téma, které řešíme společně s výborem pro právní záležitosti. Eh, musím vám říci, že v rámci toho, této spolupráce zažíváme určité potíže vzhledem eh, k tomu, jak vypadala diskuse o spotřebitelských úvěrech. Je jasné, že jsme zodpovědní za celou řadu témat související se spotřebiteli a spotřebitelských chováním a v minulosti jsme spolupracovali s výborem pro hospodářské záležitosti, nicméně pan Lechner a já pokračujeme v jednání, ale v mezidobí musíme pokračovat i s tímto tématem. Eh, politika tohoto výboru je eh, důrazně zvážit výsledky eh, posouzení dopadu a to musíme všechno stihnout za 25 minut, takže nebude se jednat o výměnu názoru se spravodajem, ta přijde později ale spíše se bude jednat o jakýsi kontext pro tuto diskusi a o nastínění určitých témat, která budeme muset později řešit. Eh, jsem velice rád, že eh, pan Filip Pele je tu s námi a bude nám prezentovat eh, několik svých snímků. Já bych vás poprosil, jestli byste to mohl sestručnit na nějakých 10 minut, pokud to lze. My ty snímky máme, takže je můžete proběhnout rychleji. A Poté tady máme zpravodaje, eh, potom pana Van Nocha za socialisty, eh, je tu také pan Kreuzmann, eh, pan Fox, za EKR, ten je zde rovněž, takže já bych poprosil, že bychom začali tou studií posouzení dopadu, takže pan Pele, snímky vidíme na plátně a máte slovo děkuji, děkuji, pane předsedo. Já se pokusím skutečně velice stručně proběhnout tuto prezentaci. Původně jsem si myslel, že dostanu 30 minut, teď tedy je to pro mě velký úkol. zvládnout to za 10 minut. Pochopitelně podobně jako u jakékoliv legislativní návrhu eh, se provádí eh, hodnocení dopadu. Um, v tomto případě tedy se jedná o ty úvěry na bydlení. My jsme vypracovali tuto studii 23, předložili 31. března a myslím si, že cílem toho bylo mít skutečně lepší eh, hodnocení. My jsme prováděli celou řadu studií. V roce 2005 jsme měli zelenou knihu, potom byla bílá kniha v roce 2007. K eh, tomu jsme přidali také hodnocení dopadu, potom jsme měli veřejné konzultace, veřejné slyšení v roce 2009. Eh, kromě toho Evropský eh, sociální eh, výbor a hospodářský výbor se těmito otázkami zabýval. Proběhly diskuse v rámci různých vládních expertních skupin v jednotlivých členských státech. Prováděli jsme také analýzu nákladovou a kromě toho se také sešla ad hoc eh, skupina. Měli jsme k tomu také diskusi o hypotékách mezi zástupci podniků a spotřebitelů. Myslím si, že je potřeba si uvědomit, že veškeré tyto materiály jsou k dispozici na webové stránce komise, takže pokud vás mohu na ní odkázat, je to všechno veřejně přístupné eh, eh, ten ekonomický kontext pochopitelně představil určitý problém. Eh, evropský trh eh, eh, neměl stejný problém, stejné problémy jako Spojené státy, co se týče hypoték, ale nic Eh, méně jsme i zde byli svědky eh, daleko, vyšší zadluženosti občanů, než tomu bylo v minulosti. Asi ten domácností v roce 2008 nemělo dostatečné prostředky na splacení. Ehm, co se týče eh, nesplnění podmínek splácení hypotéky, tak to také, tady také došlo k nárůstu těchto případů. Ehm, existují i také pracovní Eh, dokument, eh, ve kterém se hovoří o tom, jak zabránit tomu, aby došlo k této situaci, kdy eh, hypotéka zůstává nesplacená a to znamená, že musí ten, kdo si půjčil tyto peníze, dát v plen svoji zástavu. V roce 2007-2008 v Lotyšsku, v Estonsku a v Rumunsku asi 90 bylo, hypoték bylo vydáno v Evropě E, v, také v Maďarsku a v Polsku e, došlo k určitému ovlivnění. 30 e, hypoték bylo denominováno ve švýcarských francích. I to vedlo k celé řadě problémů pro ty, kteří tyto peníze půjčili. V celé řadě členských států ve Velké Británii a v Irsku nedochází vůbec k například k verifikaci příjmu v Německu a ve Francii eh, eh, na začátku eh, roku 2000 také se zvýšil poměr mezi těmi, kdo získával hypotéky a přitom měli nízké příjmy. Došlo k selhání trhu v některých případech, došlo také k tomu, že informace byly asymetrické Ehm, ehm, věřitele většinou jsou lépe informováni než ti, kteří si půjčují. Eh, na druhé straně Eh, jak jsem řekl, tato asymetrie informací vedla často k tomu, že eh, eh, došlo k selhání na trhu. Kromě toho také pobídky velice často nebyly vyvážené. Týká se to také otázky odměňování což eh, může pochopitelně vést k tomu, že tito lidé dostávají neadekvátní produkty, anebo že není příslušným způsobem eh, ověřeno, jestli jsou vlastně schopni splácet tento úvěr. Eh, Pochopitelně situace je různá u těch úvěrových institucí a u institucí, které nejsou úvěrového charakteru. Dále velké rozdíly existují také v míře regulace, protože velice málo států má v této věci eh, regulaci. Jinými slovy hovoříme o nestejných podmínkách, což často vyústilo eh, v regulační arbitráž. Dále Eh, co eh, se týče vlastního prodeje hypoték eh, i na úrovni celé Evropy, tyto věci jsou velice různé, velice často jsou tady obrovské ehm, nedostatky ta implementace různých ehm, pravidel je také nevyrovnaná. Eh, to se projevuje například i v nekalých eh, obchodních praktikách, projevuje se to také v různých eh, přístupech k reklamě na tyto produkty a tak dále. Co se týče té příslušné směrnice, ta sice nastínila určitou možnost, jak tyto věci řešit, nicméně i tady se projevila nekonsistence určitá, byly zde obrovské rozdíly Ehm, a vlastně všechno to inspirovalo CCD daleko více, než by CCD vlastně tuto celou věc eh, eh, řešilo. Byla provedena studia v Itálii, ve Španělsku a ve Francii a tyto studie ukázaly, že mnoho lidí, kteří mají nízké příjmy, nejsou vůbec schopni eh, si vypočítat, kolik, jaké náklady budou muset splatit v souvislosti s tím, že si vezmou hypotéku, ehm, Eh, pochopitelně existuje celá řada programů, které vypracovala Evropa. Eh, to jsou ty programy, které by měly zajišťovat eh, poradenství pro tyto lidi. Některé ty problémy jsou typické pro Spojené státy, jiné jsou typické pro Evropu. To jsou věci, které to mají přímý dopad. Potom se tady projevují i některé životní eh, situace, kdy například dojde k rozvodu nebo k úmrtí, tak potom opět to má vliv na splácení hypotéky. My jsme se eh, setkali s celou řadou konkrétních problémů, například reklama eh, je regulována různým způsobem, velice často zde není rovnováha mezi jednotlivými zeměmi, kromě toho máme celou řadu důkazů, o tom, že velice často tato reklama je zaměřená právě na ty rodiny s nízkými příjmy. Například Eh, v Polsku eh, například jsou produkty, které nabízejí nulovou úrokovou míru, což je naprosto nerealistické. Jindy máte zase situace, kdy eh, reklama uvádí vůbec nejnižší možnou úrokovou míru, přitom tato úroková míra vůbec není nabízena potom v reálné situaci spotřebitelům. Co se týče informací, informace často jsou nesrovnatelné, velice často jsou podávány pozdě. Ehm, ehm, na některých trzích je potřeba říct, že tyto informace jsou k dispozici. Eh, kromě toho také tady existuje problém těch eh, prostředníků. Eh, co se týče výpočtu těch poplatků, které se platí na tyto hypotéky, tyto Eh, věci jsou opět velice odlišné u různých typů hypoték. Je potřeba, abychom měli určité standardizované informace. Zatím neexistují žádná pravidla o povinnosti zveřejňovat některé informace. A to se týká také těch prostředníků. To byl další problém, se kterým jsme setkali, co se týče poskytování eh, poradenských služeb. I ty nejsou eh, dostatečné, to souvisí opět s tím celým systémem odměňování těchto lidí, kteří poskytují tyto poradenské služby. Pochopitelně v některých členských státech existují standardy a pravidla, tam je potom pro spotřebitele jednodušší eh, dosáhnout nějakého způsobu odškodnění, pokud dojde k újmě tím, že se obrátí na ombudsmana a upozorní na to, že poskytovatel půjčky nebo hypotéky se zachoval jinak, než jak sliboval. Um, za normálních okolností můžeme říci, že kreditoři se eh, snaží vyhnout tedy těm různým odpisům a eh, tomu, že nejsou hypotéky splaceny, čili většina kreditorů se chová eh, zodpovědně i když velice často tady dochází ke konfliktu zájmu. Opět se to promítá eh, ta otázka odměňování těchto lidí, dále potom to souvisí s nedostatečnými informacemi, které o těchto věcech mají eh, spotřebitelé k dispozici a tak dále a tak dále. Um Kromě toho jsme eh, zaznamenali eh, také určité eh, nekonsistentní přístupy k registraci těch dohlížecích orgánů, ať už se to týká těch úvěrových nebo neúvěrových států. V jednadvaceti státech vůbec není upravena ta otázka prostředníků, kteří zajišťují tyto úvěry. Dále jsou problémy také v oblasti sankčních kroků. Kromě toho jsme také zaznamenali to, že není vždy eh, dostatečně profesní eh, kvalifikace těchto lidí. Eh, dále jsme zjistili, že velice eh, často i ti, kteří prodávají hypotéky, vlastně přecházejí z jedné firmy do druhé. To znamená, že to nabízejí eh, jménem různých firm. U těch neúvěrových organizací, tam tedy se jedná také o ty, které poskytují hypotéky, ti například nemají vůbec žádnou povinnost se registrovat v šesti členských státech, čili zase ten systém je skutečně děravý. Jaké jsou důsledky toho všechno? Ty důsledky jsou pochopitelně eh, mikroekonomické, ale také makroekonomické. To má dopad na celé hospodářství. Eh, odráží se tady určitá eh, nezodpovědnost v celé této oblasti půjčování peněz a také, jak víme, to všechno může vést Eh, konkrétně eh, k situaci, eh, která potom souvisí s potřebou nějakým způsobem pomáhat takovým státům. To se týká například Lotyšska, týká se to také Irska a dalších zemí. Tam, kde dochází k prodeji nevhodných produktů, tak tam velice často se to promítá opět do dalšího zadlužení. Eh, to všechno naráží ještě také na eh, bariéry, které existují na trhu a také to odráží určité rozdíly, které eh, existují v právních systémech. Pane Peli, budete muset ještě to zrychlit, zatím jste měl 10 minut k dispozici a ty už tedy vypršely, takže prosím vás, zmiňte se jenom o těch naprosto základních věcích. Dobře, tak tedy v tom případě se podívejme na obrázek číslo 9. Tady hovoříme o možnostech eh, toho, co dále dělat. Myslím si, že eh, vůbec nejlepší z našeho hlediska by bylo mít naprosto specifická pravidla, která se týkají formátu reklamy a marketingu. Dále bychom měli mít také pravidla týkající se EZISu. Eh, dále bychom měli mít konkrétní pravidla týkající se toho, kolik bude muset vlastně člověk zaplatit za hypotéku. To vychází z Eh, příslušné směrnice. Dále potom bychom eh, měli také eh, vycházet z určitých Eh, vodítek, která upravují eh, odměňování těchto lidí. Jestliže potom zjistíme při eh, posuzování toho, jestli může takový člověk dostat úvěr, jestliže zjistíme, že takový člověk nemá takový úvěr dostat, tak potom je opět potřeba mít určité principy, které budou platné a které budou odrážet podmínky, které existují v různých členských státech. Nechceme, aby došlo k podkopávání těch naprosto základních Eh, principu. Myslím si, že je důležitá také autorizace, je potřeba také zajistit registraci a dohled a dozor nad všemi těmito věcmi, to se týká také těch prostředníků. Co se týče nákladů, náklady se vypočítávají na základě eh, průměrných eh, ročních nákladů, které mají finanční instituce Eh, myslím si, že další otázka je eh, školení eh, zaměstnanců a pracovníků, kteří v té oblasti působí. To je také potřeba promítnout do těch nákladových složek. Implementace je naprosto zásadní. Implementace týkající se dané směrnice Někdy lidé hovoří o tom, že toto všechno by mohlo snížit přístup eh, spotřebitelů eh, eh, ke, k úvěrům a k hypotékám. Možná, že to je pravda o těch nízkopříjmových skupinách, ale přesto se domníváme, že by to znamenalo nějaký velký náklad pro celou společnost protože ti lidé, které, kteří by neměli dostat hypotéku, by skutečně nedostali a naopak by se to mělo řešit tím, že by existovaly adekvátní sociální možnosti bydlení. Já nevím, pane předsedo, jestli tady už máme přestat, co se týče těch výhod. Myslím si, že tady máme také k dispozici určité eh, matematické výpočty a eh, myslím si, že ty výhody jsou někde mezi 1,2 až 1,9 miliardy euro ročně Eh, co se týče členských států, tak tam je to asi 400 až 600 milionů euro. Eh, takže v zásadě skutečně bychom se všichni měli mít eh, zcela jasnou výhodu a také by to určitě podpořilo finanční stabilitu. Co se týče otázky proporcionality, to je pochopitelně také jeden z požadavků na hodnocení dopadu. Myslím si, že my jsme provedli správnou analýzu všech těchto věcí a myslím, že to by se také mělo promítnout do těch regulačních věcí, které by, ty regulace by nikdy neměly být disproporční. Ten obsah tohoto návrhu, já nevím, já nevím, jestli vůbec chcete, abych ještě to dál eh, rychle proběhl, pane předsedo. My to známe, upřímně řečeno. Eh, I my se zabýváme těmito věcmi, je to přece v popisu naší práce. Takže jestli eh, promiňte, tak já teď bych tedy už to ukončil. Já bych chtěl říci, že ten návrh na základě tohoto hodnocení dopadu, tento, toto hodnocení dopadu eh, má asi 30 eh, stránek, potom to má asi dalších několik desítek příloh a všechno je to na naší webové stránce. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že jste hovořil o celé řadě věcí, které jsou zajímavé a ke kterým se zcela určitě vrátí i zpravodaj co se týče té diskuse, která proběhla na půdě Ekonu, tam je jedna věc, která mě zaujala, a sice, že vlastně všechno to souvisí s určitou regulací chování finančních eh, institucí a také dozorových orgánů, ale přitom by se hovořil hlavně o spotřebitelích a eh, takže pro nás je to velice zajímavé. Tento materiál je skutečně pro nás zásadní a Ehm, myslím si, že úplně stejnou prezentaci se asi býval eh, přednesl také na půdě ekonu. Jinými slovy, eh, vy skutečně se zabýváte těmi ehm, obecnými aspekty tohoto návrhu. My jsme zatím o tom nehovořili se sekretariatem Ekonu, ale zcela určitě se k tomu vrátíme. Máme velice krátkou dobu teď na otázky Eh, protože já skutečně nechci zase vycházet z toho, že naši tlumočníci budou tak laskaví jako včera večer, kdy jsme přetáhli. Eh, pan, Vanok, pan Fox, pan Kreutzmann požádali o slovo, takže prosím o stručné připomínky. Vy jste nám ale skutečně předložili spoustu věcí, o kterých je potřeba přemýšlet. Já jsem přesvědčen, že o těch věcech budeme hovořit. To hlavně souvisí s tou nákladovou složkou Eh, takže tady tohoto si můžete vzít všichni na pláž, eh, kolegové, abyste měli co číst, ale nejprve tedy eh, reakce na to, co zde zaznělo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já chci poděkovat komisi za tuto prezentaci, jenom velice stručně. Situace, to vlastně jak to říkala komise v eh, úvodním sdělení eh, v členských státech je vysoce rozdílná, eh, pokud jde o problematiku, o které hovoříme. Otázka je, zda jedna směrnice tyto problémy všechny může řešit podstatě není, není pravidlem, že směrnice vyřeší, že se všechny úvěry splatí, splatí včas a správně. Nicméně chci ocenit iniciativu komise, to, že si zachovala dostatečný odstup, eh, tak, že tyto návrhy mohou být opravdu, eh, opravdu efektivní. Pokud jde o integraci těchto návrhů, myslím si, že pravděpodobnost jejich úspěšné integrace je poměrně omezená, ale Řeknu možná něco, co kolegové nevědí. Eh, jednání s výborem Econ byla velice složitá a jak vy jste řeče, řekl, eh, eh, Econ zastává stanovisko, že všechno je o penězích. A to, co jsme teď slyšeli, tak samozřejmě to na jednu stranu podporuje, ale na druhou stranu, eh, že na druhou stranu je tu názor, že všechno souvisí se spotřebiteli a ne úplně všechno s penězmi. To je právě to, eh, že nemůžeme dosáhnout schody eh, na tom, co je čí odpovědnost, což se mi moc nelíbí, upřímně řečeno. Nicméně eh, já se budu zasazovat o to, aby eh, tato, tato věc byla v naší pravomoci, ne aby se to dělilo, protože si myslím, že odpovědnosti rozdělovat nelze. Na eh, kolegiu předsedů to takto předložím. Nemyslím si, že se oba zpravodajové musí zabývat stejným argumentem po stejné množství hodin. Mně nejde o to, abych si urval pro sebe něco jako zpravodaj, mně jde spíše o to, co dělají jednotlivé výbory, co mají dělat a kolik na to mají času. Takže eh, to ještě ke zvážení. Eh, I hned po prázdninách eh, předložíme zprávu, kterou už mám v podstatě připravenou. A myslím si, že je nutné, aby všichni zde ve výboru měli dost času se tím eh, zabývat, protože je tu celá řada složitých problémů, které je potřeba řešit, například ve formulacích a v otázkách, které tato zpráva představuje, tak abychom na to tady měli dost času. Informačně tedy 5. října eh, by byl předložen tady ten návrh zprávy v překladech v jednotlivých jazykových verzích a v listopadu eh, potom bychom to předložili k hlasování, pokud bude dost času. Já nevidím důvod, aby se parlament sám vystavoval časovému tlaku. Eh, je to však otázka eh, toho, jak rychle se tímto kolegové budou chtít a budou moci zabývat. Budou muset zabývat. Takže to jde o tu, to jde o tu příslušnost. A teď eh, pro kolegy, kteří na toto nemají takovýto názor. Pokud jde o příslušnost mezi naším výborem a ekonem, jde o to, Eh, že nechceme, aby Ekon nutně měl vždy poslední slovo. Já bych chtěl, aby toto bylo naprosto jasné, eh, proč, eh, proč, se vlastně, proč se vlastně zabýváme touto rozdělenou pravomocí. To, ta vždycky znamená potíže. Proto bych chtěl oprosit sekretariát, aby byl zdrženlivější, pokud jde o otázky združené odpovědnosti za zprávy. Jinak eh, já si myslím, že nemohu říct nic, co by se netýkalo věcných problémů, takže nebudu zdržovat a nebudu o tom hovořit. Dobrá, děkuji, pan Unlock. Chcete k tomu něco říci? Jenom, <clears throat> jenom velice stručně. Já čekám na směrnici v její první verzi a pak se k tomu chce vyjádřit podrobněji. Když představitel komise hovoří o asymetrii informovanosti, já bych chtěl vědět, jakým směrem uvažuje. Banky a úvěrové eh, informace nemají banky a úvěrové organizace nemají informace o těch úvěrech, nebo naopak myslí, že spotřebitelé jsou málo informováni. Ono to možná jde oběma směry. Takže je, je třeba informovat spotřebitele, ale stejně tak si myslím, že když se poskytuje úvěr, tak i ty banky a úvěrové společnosti musí eh, mít informace. V Evropě je eh, velice různý počet zadlužených lidí, eh, různý počet v různých zemích. Ve Francii, myslím, je to 60%, v Řecku 120%, čili strategie bank tady má také své důsledky. A je třeba i ze strany bank omezit nadměrné riziko při udělování úvěrů. Děkuji. Pane předsedo, já se na tu studii dopadu podívám, až budu na pláži jako vy a teprve potom vám sdělím své konečné stanovisko. Ale chtěl bych říci na tomto místě to, že e, komise odhaduje celkem 950 milionů euro jako náklady a ten e, spodní okraj je e, 72 milionů euro. Eh, takže vidíme, že náklady jsou vyšší než výhody pro spotřebitele. To se mi úplně nezdá, proto si tuto studii dopadu budu číst opravdu velice, velice podrobně, protože máme už mnoho zkušeností s tím, že eh, regulace ze strany Evropy stojí víc, než kolik nám ve finále uspoří. Proto musíme být opatrní. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i já. Tím pádem jsme u konce tohoto zasedání dopoledního bloku. Chci poděkovat všem, kteří zůstali až do konce. Je to začátek diskusí, nikoli v konec. A pokud jde o naše vztahy s výborem Ekon, ehm, já se těším na schůzku. Eh, která, kterou musíme absolvovat, než budeme, než budeme řešit věci dále, ale jistě všechno vyřešíme. Eh, k dispozici jistě bude celá řada dalších informací o zaměření eh, tohoto, tohoto tématu, která nám umožní stanovit odpovědnost jednotlivých výborů při jeho řešení. A je velice dobře, že jedna z alternativ, kterou komise zvažuje, je aplikace aktuálních pravidel, kde bude existovat Eh, přímá odpovědnost tohoto výboru, eh, pokud jde o spotřebitelské úvěry, a která se přelije do těch tržních úvěrů. Eh, o tom jsme řeš- mluvili na komisi už před nějakými 18 měsíci, tehdy to bohužel nebylo prosazeno, bohužel, bylo by to, myslím, velice finančně výhodné řešení a jedna věc, kterou se budu zaměřit, za, zabývat já, možná i stínový zpravodaj za EKR, jsou právě náklady. Protože když se podíváme na návrh, který je před námi, vidíme jasnou evoluci eh, toho, co tento výbor už dělal v oblasti směrnice spotřebitelských úvěrů proto bychom právě měli být kompetentní výborem. Ale eh, vztah s výborem Econ je takový, že naše práce eh, v tomto tématu nebude podléhat jejich schvalování. My máme zkušenosti s těmito tématy a myslím, že to není neoprávněný požadavek paní Bolsona, já se na tom jistě shodneme. V mezidobí má pan Lechner naši plnou důvěru, aby v těchto jednáních pokračoval. Eh, v podstatě hovoříme, budeme o mechanice těch vztahů hovořit později, ale bude jednoznačně prospěšné, když eh, tuto prezentaci budou mít k dispozici úplně všichni a chci za ní komisi poděkovat. Chci poděkovat panu Pellerovi za to, že k nám přišel. Bohužel jsme neměli dost času, abyste eh, tato témata rozvedl, nicméně zahájil jste, myslím, velice zajímavé téma a jistě si vás v budoucnu ještě někdy pozveme, abyste nás informoval dále. A teď tedy časový rozvrh. Eh, v podstatě už jsme ho stanovili, pokud budeme potřebovat hovořit o spotřebitelských aspektech tohoto tématu ještě více, tak eh, s tím vypořádáme podle potřeby. Já myslím, že v radě není moc eh, silná iniciativa toto prosazovat jaksi aktivněji. Některé členské státy, myslím, k tomuto budou mít vyloženě odpor. Na závěr vy jste, pane kolego, říkal ve své analýze na tom snímku, že další možné výhody, například přeshraniční, eh, přeshraniční spolupráce by byla výhodná. Máte to tady jako bod k poznamenání. Eh, já si myslím, že v rámci celé diskuse i s radou se řešilo, zda vlastně potřebujeme eh, evropskou směrnici pro regulování těchto trhů, když jsou ty trhy tak rozdílné. Komise říká, že eh, přeshraniční, přeshraniční eh, výhody by bylo nutné podpořit, tak eh, je otázka, zda stále ještě hovoříme o spotřebitelích jako takových. Já si stále říkám, a musíme se podívat na ta čísla, zda toto řešení, pokud by se aplikovalo na směrnici o spotřebitelských úvěrech, by nebylo ještě lepší. Ale jak říkám, musíme se podívat na to, jak to vychází v těch cifrách a budeme vás informovat. Takže chci poděkovat všem, chci poděkovat tlumočníkům, vím, že jsme trochu přetáhli a za to se omlouvám. Upozorňuji, že se e, opět uvidíme ve tři hodiny. Dnes budeme hovořit o online hazardních hrách. E, tam už budou přítomní další kolegové. A pak chci poprosit, abyste tu všichni byli v 16.20 přesně, protože k nám přijde pan náměstek Pavlak z Polska a budeme hovořit o prioritách polského předsednictví. Takže dobrou chuť k obědu a uvidíme se ve tři hodiny.